Goedemorgen iedereen. Ehm, ik moet... Eh, Dobré ráno, dámy a pánové. Já dnes budu předsedat této schůzi eh, za Jana Maldra, který bohužel se našeho dnešního zasedání nemůže účastnit. Budu se snažit ho co nejlépe nahradit. Eh, máme tady už pana komisaře, máme velice nabitý program, proto vás, pane, vítám Máme pro vás celou řadu otázek a je proto dobře, že jste přišel už tak brzy. Rovněž eh, bych se vám chtěl omluvit za to, že než přejdeme k otázkám na vás, bychom rádi stručně odhlasovali. A eh, jakmile odhlasujeme, tak si můžete přesednout o to jedno sedadlo blíže ke mně a eh, přednést nám své sdělení. Nejprve tedy přijetí pořadu jednání, kolegové. Souhlasíte všichni s tím, že pořad jednání přijmeme tak, jak je před vámi? Žádné připomínky nevidíme. Dobrá. To znamená, je schváleno. Eh, sdělení předsedy máme celou řadu jazyků, schůze je webstreamována. Jak jsem řekl, budeme hlasovat, takže doufám, že máte všichni hlasovací kartičky, protože je možná budeme potřebovat poté ještě jedno důležité sdělení eh, v rámci sdělení předsedy a to se týká rozpravy, debaty, která už probíhá celou řadu měsíců až let, týkající se absolutoria. Všichni víte, eh, o co jde, všichni víte, jaký konflikt zde máme a v určité okamžiku jsme eh, odeslali dopis komisaři Semetovi, Šemetovi, aby nám vysvětlil, jaká je vize komise do budoucna. On nám 25.11. poslal dopis a na schůzi koordinátoru 29.11. jsme tento dopis vzali na vědomí. A koordinátoři vyjádřili přání, aby komisař eh, přišel mezi nás a vysvětlil nám celé tyto věci. To znamená, pane komisaři, možná než začneme tím bodem 4, na pořadu jednání. Možná byste nás mohl informovat o stanovisku komise k udělení absolutoriu radě, pokud vám to bude vyhovovat. Děkuji. A poté to je tedy hotovo a tím pádem můžeme začít rovnou s tím hlasováním. Jedná se o hlasování, bod číslo 3, eh, zpráva Ehrenhauser, myslím první zpráva pana kolegy mimochodem, takže gratulujeme, blahopřejeme týkající se rozpočtové kontroly humanitární pomoci EU řízené úřadem ECHO. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů a pokud pan Eurenhauser nechce nic říci, chcete něco říci, nechcete. Což znamená, že můžeme rovnou začít hlasovat. Doufám, že všichni máte hlasovací seznamy, byly vám rozdány. Takže nejprve vodní ustanovení 4, pozměňovací návrh 1, pan Eurhauser, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, pozměňovací návrh 2. Kolegové Weiler Berman, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 4, pozměňovací návrh 3, Weiler Berman, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Erenhauser, eh, který je slučitelný s pozměňovacím návrhem 3 jako dodatek. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 5, pozměňovací návrh 5, Erenhauser, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6, Erenhauser, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 7, Berman Weiler. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že toto budeme muset zkontrolovat elektronicky. Myslím, že zamítnu to, ale uvidíme. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. A výsledek je 7 pro, 4 proti, takže přijato. Nezdržel se nikdo. Eh, pozměňovací návrh 8, Harton, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh 9, Weiler Berman, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 10 Weiler Berman. Eh, a tady máme kompromisní pozměňovací návrh. Eh, kdo je pro ten kompromis? Kdo je proti kompromisu? Zdrželi se? Přijato. A tím se dostáváme odstavec 12, pozměňovací návrh 11 Harton. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12, Weiler Berman. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 14. Weiler Berman, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď pozměňující návrh 13 Hartong, eh, kompatibilní s pozměňujícím návrhem 14, jako doplněk, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh 15, Andreasen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 16, Hartong, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17, Ernhauser, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 18 Hartong. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní u odstavce 21 máme pozměňovací návrh 19 Hartong. A EPP tady má požadavek na eh, oddělené hlasování. Takže první část je až do facilitating role. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A můžeme hlasovat o té druhé části? Ano, dobrá, takže od roze tenčena dál, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se rovněž zamítnuto. To znamená pozměňovací návrh 20, Andreasen, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 21, Andreasen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 23 Weiler Berman, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 22 Hartong, eh, kompatibilní s 23 jako doplněk, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24 Ehrenhauser, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 25. Weiler Berman, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 26. Ehrenhauser, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 27 Hartong. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28 Hartong. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 47 pozměňovací návrh 29 Hartong. Um, zde uh, rovněž EPP chce oddělené hlasování. První část od Deplores the Fact do Financial Management. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. A druhá část, regards disconduct a zbytek odstavce, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zdá se, že není dobrý den pro pana Hartonga. Pozměňovací návrh 32 Weiler Berman. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 31 Hartong. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 48b e, od výboru DV. E, první pozměňovací návrh. Opět oddělené hlasování. První část. E, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? A nevím, upřímně řečeno. Zkontrolujeme elektronicky ta druhá část pozměňovacího návrhu DV1. 14 účastníků, dobrá, 13. Končíme hlasování, 9 pro, 4 proti, takže přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se přijato. 9, 2 A opět odděleně. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A poslední strana hlasovacího listu. Třetí část, kdo je pro? Proti? Proti? Tak, pardon, ještě jednou. Kdo je, pro, kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Tak, deve 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tak 9.4. Eh, opět odděleně první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď 5. A tady máme čtyři části. První část, kdo je pro? Proti? Tak, máme pochybnosti, takže elektronicky prosím. Takže první část eh, hlasujeme elektronicky a teď končím hlasování. Máme zde 8 pro, 6 proti, takže e, přijato, 0 se zdrželo. Druhá část teď. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já si myslím, že to je stále stejná většina, takže myslím, že přijato. Čtvrtá část, e, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Stejná většina. Přijato. Deve šest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Stejná většina. Přijato. Dobrá, závěrečné hlasování. Elektronicky prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 11 hlasovalo 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Takže, pane Ernhausere, gratulujeme vám k úspěšně odvedené práci a přejeme vám hodně štěstí na plenární zasedání. Paní Gresle se hlásí. Eh, děkuji. Eh, jak můžeme přijímat hlasování, když tu nemáme eh, zastoupenou tu největší skupinu? Naše skupina je v Marseji, eh, kde máme zasedání, zasedání partaje v Marseji. Takže jsme tu jenom my, poslední mohikáni. Pan předseda říká, no, já jsem se účastnil rádiové debaty s paní Tysonovou a ta byla na telefonu. Paní Gressle říká, Eh, dobrá, ale my teď tím pádem ukazujeme celému světu, jak to tady v parlamentu běžně chodí, že ano. Tak dobrá, říká pan předseda. Postoupíme tedy k bodu číslo čtyři. Nyní dostane prostor pan komisař, aby si ke mně přisedl. Mais il n'a jamais dit, euh, vous avez le micro coupé. Mm. Goed, we starten met punt 4 en uh, zoals... Uh... Dobře, zahájíme tady bod 4. A jak jsem již oznámil, v bodě sdělení předsedy na žádost koordinátorů jsme ve výboru pro kontrolu rozpočet který dá také prostor panu komisaři Šemetovi, aby nám řekl něco o dopisu, který byl odeslán spolu s absolutoriem, který dala rada. Je to velice komplexní um, oblast, jsou tady určité rozdíly mezi tím, jak to vidí eh, parlament. Eh, můžete prosím říct několik eh, slov, co se týče těch jednotlivých sporných bodů? Mr. Chairman, Mr. Rapporteur, on... Pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, pan předseda Mulder mi poslal 22.11. dopis a požádal mě o názor o komise, co se týče absolutoria všech eh, institucí a také se zeptal, jaká je působnost eh, finančního nařízení, co se týče opatření, které vyplývají ze smlouvy. Co se týče té první otázky, tak jsem pochopil, že obě instituce se dohodly na tom, že uzavření účtů samo o sobě neznamená, že absolutorium je poskytnuto. Va, dru, vaše druhá otázka se ptá na konzistentnost mezi opatřením smlouvy a opatřeními finančního nařízení. Chtěl bych zdůraznit, že článek 319 je zcela jasný, co se týče institucí, kterým je poskytnuto absolutorium. To je tedy komise. Nicméně další opatření smlouvy a finančního nařízení 4C jasně hovoří o účasti dalších institucí a orgánů, co se týče absolutoria, především co se týče následných kroků, které se musí poskytnout při absolutoriu a poskytnutí rezoluce. Byli jsme zapojeni do tohoto procesu a komise prohlásila autonomii jednotlivých institucí a je tady skutečná vzájemná spolupráce, což tedy znamená, že ostatní instituce jsou zodpovědné, co se týče zprávy svého vlastního rozpočtu. Co se týče článku 50 finančního nařízení, tam se uvádí, že komise poskytuje pravomoci ostatním institucím, aby mohly implementovat své vlastní části rozpočtu. To tedy znamená, že komise nemůže být odpovědná za implementaci těchto částí rozpočtu a nemůže také uplatňovat dohled eh, a co se týče také vnitřních eh, kontrol v rámci těchto institucí, tam komise nemůže zasahovat. Komise toho názoru, že všechny instituce by měly spolupracovat v rámci udělování absolutaria, co se týče jednotlivých opatření, která jsou stanovena ve smlouvě a co se týče také sekundárního práva. Jak jsem napsal ve své odpovědi, spoléháme na to, že dialog mezi Evropským parlamentem a radou bude určitým novým stimulem v budoucnosti. V každém případě komise bude aktivně spolupracovat v daném postupu a mohu vás ujistit, že se můžete opět spolehnout na zaangažované, zaangažovanou spolupráci ze strany komise. Děkuji. And, uh een aantal woordmeldingen. Ik geloof dat mevrouw Ayala het woord... Celá řada lidí poukázala, že by se ráda zeptala ehm, na konkrétní věci pana komisaře. Dobře, paní Ayala, nejdříve chce vyslechnout kolegy a potom jí dám slovo. Je tady někdo za EPP, kdo by se rád ujal slova? Pan Fielder, prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem si myslel, že si nejdříve vyslechneme účetní dvůr a až poté se budeme hlásit o slovo. Jak si to představujete? Ne, nyní se na žádost koordinátorů budeme ptát eh, pana komisaře. V podstatě nejdříve jsme ho požádali, aby se vyslovil k tomu dopisu, který se týká daného absolutoria. A potom dám eh, slovo také zpravodaji, který má na starosti absolutorium. A jakmile ukončíme tento konkrétní bod, tak eh, bych dal slovo zástupci účetního dvora, také panu komisaři a potom vám jako panu zpravodaji. Není to součást bodu 4, trochu jsme pozměnili program jednání. Ano, muselo to být skutečně na úplném začátku této schůze, dobře. Pan Gajer, prosím, chcete se vyslovit k absolutoriu? Vážení kolegové, děkuji. Eh, je eh, docela zajímavé, že se máme k tomuto dopisu vůbec nějakým způsobem vyjadřovat. Já, já vím, paní kolegyně, vy jste se k tomu chtěla vyjádřit, eh, ale jakmile až vyslechneme druhou stranu, žádnou. Na připomenutí. My jsme se zatím na plénu rozhodli neudělit absolutorium radě a máme zde nyní tedy institucionální takový problém. E, sociální demokraté a já osobně e, podporujeme stanovisko tohoto výboru. To e, znamená, že rada je, pokud jde o rozpočet, odpovědná tady tomu parlamentu. Problém je, že procesy nemáme dostatečně ošetřené a pokud se rada jako instituce postaví za to, že eh, eh, ta naše pravomoc nestačí, tak zkrátka my nemáme žádnou páku, jak na ně dále zatlačit, což se přesně stalo a což trvá. Takže eh, já jsem si přečetl ten dopis pana Šemety a chápu to tak, že v podstatě říká, že ano, ta současná situace v podstatě vychází z právní interpretace pozice rady což v podstatě není pro nikoho překvapení, protože my jsme to také očekávali. A nyní bychom si podle mého názoru měli eh, promyslet, jak budeme pokračovat dál. Protože hm, ta eh, eskalace už je, už je na doraz, další kroky vlastně nemáme. Eh, připomenul bych také to, že Eh, řekněme, můžeme ještě tady jít k Evropskému soudnímu dvoru, ale na to prosím velice opatrně, eh, protože eh, máme zde prohlášení rady, že oni s námi o tom chtějí diskutovat. No a teď je otázka, konec konců Barte, vy, vy jste to také řešil v dopise rady. Teď je otázka tedy, co budeme dělat a jak dospějeme k nějakému procesu, eh, v, v rámci kterého, s kterým bychom my jako kontrolní výbor pro rozpočet zde v parlamentu souhlasili a který by zároveň eh, byl nějakým způsobem závazný vůči radě, tak aby oni s námi museli jednat také. Takže já si myslím, že nyní musíme přemýšlet o podmínkách, za jakých tento proces vytvoříme. To je před námi na stole a Eh, konec konců vy ten dopis eh, všichni znáte z, eh, ze strany předsednictví rady. Je to dopis, který jsme obdrželi v této věci. A všichni víte o těch rozhovorech, které jsem já s nimi vedl, kde vlastně rada říkala, my vlastně vůbec nevíme, co po nás chcete protože eh, je to tady právě ta otázka, jakým způsobem my chceme vytvořit ten proces z naší strany, aby byl transparentní pro radu i pro nás. To musíme udělat. A pak musíme udělat eh, to, že si formulujeme přesně cíle, abychom vytvořili memorandum o porozumění, eh, v tom smyslu, co můžeme všechno dělat máme zde nějaké návrhy o změnách smluv a tak dále. Možná, že bychom právě tohoto procesu mohli využít k tomu, abychom zjistili, získali, získali pevnou půdu pod nohama. Máme na to právo, na to, o tom myslím nejsou vůbec žádné, vůbec žádné eh, pochybnosti. Otázka je, jak se toho práva dobereme. Eh, Děkuji, Jens. mnohokrát, Jensi. Paní Gressler se hlásí o slovo, prosím. Eh, Děkuji, děkuji kolego Gajere. Víte, doba Darwina v politice už dávno uběhna, uběhla. My máme nyní právní procesy. A otázka na pana eh, komisaře byla, zda sdílí to právní stanovisko eh, rady. Pan komisař odpovědět ne, já ho nezdílím. Komise ho nezdílí, což je nejdůležitější. Protože pokud, pokud, by, eh, pokud by to komise sdílela, tak bychom se museli zabývat eh, absolutoriem rady a komise dohromady. Není, není to tedy tak, můžeme se tím zabývat odděleně, což je, myslím, dobrá zpráva jak pro nás, tak pro komisi. A pokud tyto dvě, eh, dva procesy budeme řídit separátně, tak, to, tak jsou to před námi dvě různé složky, což znamená, že nyní stanovíme nějaké otázky na radu. Pokud nám neodpoví, tak budeme pokračovat tak, jak to bylo, eh, tak to bylo loni. Já nemám nic proti tomu postupovat tak, jako, jak, jako tomu bylo v případě loňského, protože konec konců pokračujeme podle našich pravomocí a pokud to trvá déle, no tak to zkrátka trvá déle, ale my budeme transparentní a veřejnost bude přesně vědět, co a proč děláme. A konec konců, pokud jde o půdu rady, tak to musí se projednávat i v rámci národních parlamentů. Já bych proto eh, navrhla, abychom pokračovali vlastně tak, jak jsem tady nastínila. Já si myslím, že v rámci tohoto procesu je naprosto jasné, že Rada vůči nám má určité, určité právní závazky a pokud toto chce rozporovat, tak to musí rozporovat i v očích veřejnosti. Jsou to zkrátka povinnosti, které ona nedodržuje. Eh, vyjádřila se v tom smyslu, že by byla závazná pouze vůči komisi, eh, mít závazná poskytovat zpětnou vazbu pouze vůči komisi. Komise teď říká, že si to nemyslí, takže já si myslím, že eh, nyní nutně musíme pouze angažovat zpravodaje pro absolutorium za rok 2010 a podobně jako za rok 2009 a uvidíme, jak dlouho to vydržíme. Ja, der Rat wird weiter so machen. Ano, rada chce takto pokračovat zejména pokud eh, pokud použijeme stejný proces jako v roce 2009. Já se obávám, že rada to uvidí úplně stejně. Ale já si myslím, kolegové, že nejde ani o pana komisaře Šemetu. Já si myslím, že jde o to, že eh, veřejnost si myslí, že různé ty triky a všechny ty šuplíky, do kterých se rada schovává a schovávat bude, už nejsou prostě únosné. Musíme s tím skončit. Eh, tady máme před sebou eh, dopis pana komisaře, který neodpovídá stanovisku právní služby. Právní služba komise se zatím jasně nevyjádřila. A komise bývala velice odtažitá, pan komisař naopak je velice odvážný, k čemuž mu blahopřeji, je myslím, že to je velice dobře. A ke kolegovi Gajerovi, já bych Eh, tu možnost jít za eh, soudním dvorem bral velice vážně, protože tato otázka není vůbec nová, je to otázka, kterou všichni dávno známe. Rada prostě s námi hraje takovou hru naschovávanou a bude to hrát i do budoucna. A eh, já si myslím, že je pravda i to, co říkala paní Gresle, prostě doba se posunula, máme právní procesy a pokud rada nepřijde s nějakým jasným řešením, protože konec konců rada zastupuje instituce, zastupuje státy, ne přímo občany, tak můžeme zkrátka provádět institucionální kroky. A když prohrajeme, tak zkrátka prohrajeme, ale musíme něco dělat. Já si myslím, že si musíme velice vážně promluvit o tom, eh, jak budeme postupovat, i vzhledem k tomu, co říkal pan komisař. Děkuji. Děkuji. Eh, noch woordmelding about... Děkuji mnohokrát. Žádá. Hlásí se ještě někdo o slovo? Paní Sanders, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu Gajerovi, že pronesl toto stanovisko za naši politickou skupinu, tak jak byla předložena absolutoriu v loňském roce. Náš přístup byl odlišný. Nechtěli jsme se dostat do slepé uličky. A tam se bohužel teď částečně nacházíme. Ráda bych eh, chtěla poděkovat panu komisaři Šemetovi za jeho odpověď. nejsme zase tak úplně potěšení. Pracuji v této oblasti v daném výboru a snažíme se posílit schopnost komise, co se týče oblasti řízení, aby se teda skutečně vrhla do ringu. A když se díváme na tyto tři instituce, tak jsme požádali komisi, aby nám pomohla. Nechceme, aby pouze říkali, že jsou proti. Nechceme zcela jistě více. Chceme pomoci a chceme také pomoc ze strany služeb Evropské komise, aby komise pomohla Evropskému parlamentu, protože tak posíme všechny tři instituce a v podstatě o to nám jde. Čili bych chtěla požádat pana komisaře, aby nám pomohl. Máme dobrý základ, to je dáno tím dopisem, který byl odeslán právní službou, ale myslím, že potřebujeme získat více, abychom mohli posílit dobrou zprávu a řízení a abychom také mohli posílit rozhodovací pravomoci Evropského parlamentu, abychom mohli řešit otázku absolutoria spolu s radou. V tuto chvíli, když jsem si vyslechla jednotlivé skupiny, bych dala přednost tomu, pokud se tedy podíváme, jaká je situace s radou, abychom se neobrátili v tuto chvíli na soud. Nemyslím si, že je to dobré, bylo by to asi agresivní, měli bychom spíš zvážit situaci a já si myslím, že v tuto chvíli jsme možná v situaci, kdybychom se mohli ještě více oslabit. Měli bychom se na to skutečně bedlivě pozorně podívat. co tedy určité negativní aspekty, které hrají proti Evropskému parlamentu v rámci kontextu finančních výhledů. Možná bychom dostali další zamítnutí, tak jak tomu bylo v minulosti, ale já bych chtěla spolupracovat konstruktivním způsobem, protože jinak se dostaneme do úplně stejné situace jako v loňském roce. Pokud to ovšem budeme mít neustále špatné výsledky, tak eh, se sami dostaneme do situace, kde budeme naprosto irrelevantní. Nejsem si skutečně jistá, zda bychom měli také udělat určité gesto vůči radě, to by mohlo být také irrelevantní, ale ráda bych požádala pana komisaře, aby vyvinul další úsilí, aby také tedy uznal, že odvádíme dobrou, že děláme víc možná, než máme. Chceme posílit naše evropské instituce a v rámci toho chceme, aby komise s námi v této oblasti spolupracovala. Snažíme se posílit schopnost Evropské komise, chceme posílit všechny instituce, jak jsem říkala, čili ještě jednou bych požádala pana komisaře, aby nám pomohl. Nechci, abychom se dostali do stejné situace, v jaké jsme byli v loňském roce. Předtím, než se obrátíme na soud, bychom se nejdříve měli obrátit na radu. Rada se neobrátila na soud. Je to určitá varianta, která je otevřená, možnost poskytnutí odpovědi a já nechci se uchylovat tomu, co jsme dělali v minulosti, protože víme, jak by to zase dopadlo. Děkuji. Děkuji, to je velice jasný pohled od paní zpravodajky. Ještě pan Balčitis. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų jau keletą e, posėdžių diskutuojam apie Europos tarybos ataskaitą. Toto téma je věc, kterou už probíráme delší dobu. Už jsme vedli několik různých diskuzí a už dále nemůžeme čekat, nemůžeme vyčkávat. Pán komisař citoval určité e, formulace, podle kterých nemůžeme dávat nějaké příkazy rádě. Eh, od té doby se vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Evropský parlament má určité kompetence a také určité funkce. Já si myslím, že bychom se měli rozhodnout ohledně změn eh, nařízení tak, abychom měli mnohem jasnější představu a Evropská rada by se měla uvědomit, že třeba jednat podle daných postupů a pokud se to radě nelíbí, nelíbí se jí takovýto návrh, jsou zde ještě další možnosti, o kterých už kolegové hovořili. Jde zde ale o to, aby se eh, vyjádřila politická vůle, je třeba, abychom postupovali eh, podle toho, jaká jsou pravidla. Jinak už jednat nemůžeme. Myslím, že je třeba, abychom ukázali politickou vůli. Děkuji. Děkuji vám. Předám ještě slovo panu komisaři, ale ještě paní Gresle žádala o slovo. Prosím, paní Gresle. Vielleicht bin ich heute... Eh, děkuji. Víte co, já možná jsem dnes ještě unavená, já nevím, co kolegové vlastně chtějí. Protože máme jasná opatření na stole před sebou. Máme zde nařízení, máme zde rozpočet, a z toho dosavadního procesu vidíme zcela jasně, že rada vůči nám má právní závazky, ale nedodržuje je. Takže buď s tím můžeme něco dělat, nebo to budeme ignorovat, nebo půjdeme k soudu. Ale zbytek přece není vůbec eh, zvažovatelný žádné další možnosti. Eh, já navrhuji, aby ehm, zpravodaj, ehm, zpravodaj rozeslal zase ten dotazník a abychom viděli, jaká bude reakce. Jiné možnosti podle mě nejsou. Eh, nějaký takovýto screening přece vůbec nepřichází v úvahu. Podle smlouvy vidíme, že absolutorium udělujeme my. To je uvedeno ve smlouvě. A proto, pane komisaři, bych chtěla apelovat na vás, abychom získali nějaké stanovisko právní služby eh, k dopisu rady, abychom měli právní návrh, eh, právní názor. A Eh, aby, abyste nám ho zkrátka už konečně poslali, protože zatím jsme nic takového nedostali. Váš přístup eh, mě potěšil, ale my potřebujeme vyloženě oficiální právní názor. Takže já vás prosím o to, abychom dostali návrh toho dotazníku, abychom dostali nějaký termín pro odpovědi z rady a aby se nám konečně na ty, na ty otázky dostalo odpovědi, které od rady čekáme. Děkuji. Will, will Wilt u... Eh, si k tomu ještě něco přidat? Není předal panu komisaři. Kan eh, u dit punt afsluiten? A posléze můžeme toto téma uzavřít. A budete mi slovo jako zpravodaj. Děkuji, pane komisaři, prosím. Děkuji vám. Vidím, že toto téma je nesmírně eh, důležité pro diskuzi a pro Evropský parlament i radu je důležité tedy, aby našli řešení. Je to na nich. Toto řešení musí být vzájemně přijatelné. Komise vyjádřila svoje stanovisko a já musím říct, že to stanovisko třeba, že je politické, je založeno na tom, co řekla mm, právní služba Evropské komise. Není to tedy jen politické prohlášení. Myslím, že velmi důležité je to, aby zde všechny instituce nesly svou zodpovědnost. A když se hovoří o absolutoriu a tak je třeba také uznat, že je zapotřebí, aby zde byly dopady, eh, protože komise na sebe nemůže vzít zodpovědnost za to, že není eh, schopna nebo nemá plná práva nad kontrolními a auditorskými eh, systémy a nad implementací jiných činností které se týkají zdravého eh, finančního řízení a zprávy. Takže to je věc, kterou považujeme za nesmírně eh, závažnou, ale měl by to být parlament a rada, kdo eh, přijmou a jednají podle opatření vycházejících ze smlouvy, které tedy ukládají vzájemnou otevřenou spolupráci a aby společně našli nějaké vhodné řešení. Pane komisaři, byla zde velice konkrétní otázka, kterou položila paní Gresle a vy jste odpověděl, že toto je tedy politické prohlášení. Ano, to je politické prohlášení. A také jste uvedl, že se zakládá na eh, právním eh, názoru a paní Gressle se vás tázala, zda to právní stanovisko od komise můžeme získat. Můžete nám je poskytnout? Ten základ, na němž budujete svoje politické prohlášení, můžete nám je dodat? No, takhle to přesně nefunguje. Politické eh, prohlášení bylo připraveno a koordinováno správní službou tak se to dělá, ale nemáme nějaké, řekněme, eh, samostatné právní stanovisko k tomuto tématu. Ta prohlášení, která jsou uváděna v mém eh, dopise a týkají se tedy interpretace nebo provádění legislativy, eh, tak tato prohlášení jsou koordinována se stanoviskem právní služby komise. Dobrá, Pokusil jsem se o to tedy. Paní Gressle, prosím. Děkuji. Víte, v Německu se říká, je tam takové přísloví, kdo píše, ten jede. A e, pokud nemáme nic písemného, tak vlastně nemáme nic. To je hrozně složité, ale my bohužel se nemůžeme spolehnout na to, kdy něco říká někdo, že něco bude. Potřebujeme to písemně. Pokud to nebude písemně, tak nemáme nic. Markakis, Kolega Chaci Markakis a potom zpět pan zpravodaj a pak ukončíme tento bod, protože náš program je velice bohatý. Ohledně účetního dvora. Vidím tu vlnu nadšení ale pokusíme se to projít. Ano, ten dopis komisaře máme před sebou. Komisař v něm říká, že eh, říká, že eh, napsal dopis společně s eh, právní službou a má pro nás tedy toto písemně. Ale ten dopis já ti kolegyně můžu dát, přece ten nám pan komisař poslal, je velice diplomatický, částečně se těžko chápe, ale v podstatě nám dává za pravdu. V podstatě, tečka ale ne jasně a stoprocentně, je to velice diplomaticky řečeno. A teď má otázka eh, související s vaší pane, paní kolegyně. Já chápu, že další žádný dopis nebo dobrozdání nedostaneme. Pokud je o ten právní proces mezi institucemi, když už žádné další takovéto, eh, takovéto eh, doznání ne, nedostáváme, tak se jedná o právní spor mezi parlamentem a radou, a je třeba vyjasnit, eh, kdo je vůči komu zodpovědný a tím pádem musíme k soudu. Žádnou jinou možnost nemáme, respektive druhá možnost je ta, že budeme pokračovat tak jako doposud, což se ovšem nebude líbit veřejnosti, které už se to nelíbí tak jako tak a rada, na tom, rada z toho velmi, velmi těží, ale to už pro nás podle mě není možnost. Já jsem si vyslechl to, co říkal pan Balčíty s paní Ayala Zender, v tom smyslu, že musíme jít ještě o krok dál, což znamená, že musíme eh, o právní stanovisko muset požádat soudní dvůr. A musíme zjistit, jaké možnosti procesní máme, protože pan komisař jasně řekl, že nic dalšího písemného nám už nedá. Děkuji. Herr Geier? Pan Geier? Also keiner hat gesagt... Děkuji. Eh, nikdo, nikdo neřekl, že to absolutorium radě prostě pozastavíme. To, to nikdo neřekl. Budeme pokračovat v tom procesu jako doposud. Tady může být paní kolegyně Gresle klidná. Otázka je, eh, jak vyřešíme, respektive jaké je nejlepší řešení eh, tohoto institucionálního sporu, který zde vznikl mezi námi a radou. A nezlobte se na mě, cest máme ještě několik když chceme tuto situaci dále eskalovat. Máme zde samozřejmě jednak možnost, o to jsme se postarali, že po novém roce e, se, e, se na nás přijde navštívit zastoupení nového předsednictví, e, které budeme muset konfrontovat s tímto problémem, to je jasné. A teď to bude dánská vláda, což je v podstatě vláda skandinávská, a skandinávci jsou vždy pro transparentnost. Takže je možné, že někteří e, zástupci této vlády, kteří mají tuto tradici, nám výjdou vstříc více, než tomu bylo doposud. E, ačkoliv já si myslím, že polské předsednictví se k nám vždy chovalo velice čestně a férově, možná, že měli jiné priority, které e, my jsme nenutně sledovali. Samozřejmě můžeme jim zaslat nějaké otázky ze strany parlamentu, případně jako celý výbor, koordinátoři nebo někdo jiný, konec konců někteří kolegové to mají oblíbené, můžeme jim položit otázky k ústnímu zodpovězení na plénu. E, I v tomto směru můžeme jít ještě dál. E, v podstatě spolu nediskutujeme kontroverzním způsobem, e, diskutujeme pouze o tom, jaké možnosti máme v, tom, v té své sadě nástrojů, abych tak řekl, které teď můžeme v této situaci použít. A já bych tedy navrhl, abychom všechny tyto nástroje si pěkně položili jeden vedle druhého, seřadili si je a uvážili, který z nich nakonec vybereme. Ještě bych chtěla předat slovo panu komisaři a posléze panu zpravodaji, panu Filenovi, prosím. Jenom bych chtěl potvrdit to, co už jsem řekl na počátku. Vy nebo předseda vašeho výboru jste požádali o stanovisko k tomuto bodu a my jsme vám předložili stanovisko písemně s mým podpisem, vám jako výboru. A potom je tedy už na parlamentu a na radě, abyste našli řešení v rámci smlouvy, která vyžaduje eh, vzájemnou otevřenou spolupráci. Ehm, to je, myslím, to, na co se ptáte, ale já vám nemohu poskytnout eh, nic dalšího oproti tomu, co už jsem poskytl. Dobrá. Nyní bych rád předal slovo ještě paní Ayala Sender. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Myslím, stejně jako kolegové, že ta diskuze bude velice zajímavá. Paní Gresle, my bychom si e, přáli mít stejnou svobodu pohybu, e, jako měl pan Rivellini loni v této souvislosti víme, jak to dopadlo loni a proto se tedy budeme snažit postupovat tak, jak navrhuje pan Gajer, abychom se dobrali výsledků. Já jsem proto, abychom e, pracovali v rámci spolurozhodování. Někdy se nám to povedlo, doufáme a uvidíme, zda se nám to podaří i tentokrát. Eh, jsou zde nástroje, které už byly připomenuty, včetně té možnosti oslovit eh, soudní dvůr, což je ale až poslední možnost, protože to není tedy ani můj cíl. Eh, pane komisaři, abychom měli všichni jasno, my jsme obdrželi vás dopis, velice pečlivě jsme ji přečetli a myslím, že tam tedy je eh, právní eh, základ vaší právní služby, eh, který vás vedl ke znění tohoto dopisu, ale vzhledem k tomu, že já se zabývám dopravou a tady se zabýváme splorozhodováním, mám takový zvyk, že když rada a parlament mají nějaké odlišné názory nebo se na něčem neschodnou, tak komise má pak kromě jiného povinnost, to je také její úkol, aby pomohla oběma institucím najít nějaké řešení. Já od vás žádám jen toto. Ve svém dopisu uvádíte, že komise považuje za vhodné, abychom se řídili Ehm, patřičnými pravidly ohledně eh, absolutoria a proto tedy, a teď se omlouvám, uvádí řečnice, řečnice pokračuje, tedy transparentnost eh, ve veškeré práci. Takže vás chceme požádat, abyste se vrátil ke svým službám a abyste jim řekl, že zapotřebí, aby pomohli, tak jak se to stalo v jiných oblastech a v jiných případech, protože zapotřebí najít možnosti, postupy, eh, formule, které by nám umožnily spolupracovat. Je tedy zapotřebí, aby parlament mohl eh, takto pracovat také. A eh, mám tedy za to, že když komise vyjádřila, že bychom měli takto eh, pokračovat dál, takže je žádoucí, abychom pokračovali v tom procesu absolutoria, je zapotřebí, abychom byli kreativní, abychom se snažili zlepšovat účetnictví a eh, výkaznictví eh, jak u komise, tak u jiných institucí. A proto já žádám, tedy ne, nekončeme zde. Postupujme dál. Díky té větě, kterou uvádíte ve vašem dopise a já mám, eh, tedy za to, že ji můžeme takto interpretovat, že, si, že požadujete, eh, považujete za žádoucí, abychom nadále spolupracovali, aby se našla řešení, tak nám pomožte najít nová eh, řešení, nové nástroje. My bychom chtěli hm, pokročit dál s radou, ještě předtím, než bychom se případně obrátili na soud. Dank u. Dan stel ik voor dat we dit punt hier... Eh, Děkuji mnohokrát. Nyní bych eh, navrhla, abychom ukončili tento bod jednání. Pravděpodobně se k tomu ještě dostaneme, až bude zasedání koordinátorů za zavřenými dveřmi a budeme hovořit o naší strategii v této oblasti, čili to bude jednání za zavřenými dveřmi. Tím se tedy dostáváme k dalšímu absolutoriu, to je od paní Kajlejt. Paní Kajlejt z účetního dvora. Obdrželi jsme váš dokument, takže bychom vás požádali, zda byste během 7-8 minut udělali takový přehled, pak dáme opět slovo panu komisaři a následně zpravodaj bude mít další otázky. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji, že mohu poskytnout dodatečné informace o výroční zprávě účetního dvora, co se týče implementace rozpočtu pro finanční rok 2010. Na úvod bych ráda udělala takový krátký přehled vývoje, co se týče kapitoly 1 výroční zprávy. Ve výroční zprávě pro rok 2010 struktura Eh, přehledu o věrohodnosti je odlišná, nicméně samotný obsah se nezměnil. Tato zpráva stále poskytuje auditorské stanovisko, co se týče věrohodnosti jednotlivých účtů za rok 2010, jejich eh, legálnosti a jednotlivých eh, problémů. Co se týče těchto otázek, tak eh, v podstatě v pouze v oblasti podkladových eh, účtů a jejich pladeb eh, jsme získali nepříznivé stanovisko. Máme zde nové požadavky, co se týče na kvantifikaci dopadu chybovosti. Takže náš účetní dvůr se vyjadřuje k celé míře chybovosti. A co se týče jednotlivé, jednotlivých oblastí, zde máte také jasné informace. Je důležité pamatovat na to, že v daném stanovisku eh, v podstatě poskytujeme závěry pro jednotlivé eh, politiky. Poukazujeme na problematické části daného rozpočtu. Meteorologie, která je v příloze 1, tam se nachází jasné vysvětlení, jak dvůr používá jednotlivé techniky a standardy, takže používá jedné jednotlivé kvantitativní indikátory, Eh, výroční zpráva za rok 2010 poskytuje více informací, co se týče největších eh, politik. Jednak je to zemědělství a přírodní zdroje, dále soudržnost, eh, energetika a doprava prostřednictvím rozšířených vzorků transakcí. Nyní bych se rád dostala k těm klíčovým zprávám té výroční zprávy, tak jak ji předložil prezident Kadera 10. listopadu. První zásadní sdělení je spolehlivost účtu. Účetní dvůr už čtvrtý rok došel k závěru, že účty Evropské unie eh, dobře zohledňují finanční stanovisko a také tok hotovosti. Nicméně v letošním roce účetní dvůr eh, zdůraznil tzv. věcný odstavec, eh, co se týče pladeb komise eh, fondům v oblasti eh, finančních nástrojů inženýrství. Od roku 2009 eh, došlo k značnému nárůstu pladeb, které plynou do těchto takovýchto fondů. Tyto platby z evropského rozpočtu do těchto fondů v podstatě byly zaznamenány jako výdaje, takže původní zaučtování dávalo dojem, že použití těchto pladeb bylo náležitě odůvodněno ze strany příjemců eh, této pomoci. Eh, komise eh, se snažila opravit věcné chyby v účtech na rok 2010 a také ve vyučování z roku 2009. Každý rok jsou tyto platby placeny ve formě záloh předfinancování nákladů a míra těchto záloh se velice změnila, co se týče stávajícího finančního rámce. Z tohoto důvodu musíme zlepšit kvalitu finančních výkazů a musíme také poukázat na možná rizika, co se týče finanční zprávy. Druhá klíčová zpráva této výroční zprávy je, eh, jsou transakce zaúčtovaných pladeb. A také závazků. Eh, zde v této oblasti nemáme žádné věcné chyby, nicméně eh, zaučtované platby měli chybovost, která byla odhadnuta ve výši 3,7 pro eh, výdaje eh, za celý rok. V podstatě toto číslo poukazuje na eh, pravděpodobnost chyby a máme tady kvantifikovatelné chyby, které se zohledňují především v oblasti státních zakázek, dále nespůsobilých projektů, nesprávných pro počítání údaných nákladů anebo eh, přílišného přiznání půdy ze strany farmářů. Co se týče neschod eh, a výdajů, ty nejsou kvantifikovány účetním dvorem. V podstatě tady máme vzorek, který je je ovlivněn kvantifikovatelnou a nekvantifikovatelnou chybou. Za rok 2010, když se podíváme na vzorek, kde nebyla vůbec žádná chyba, jedná se o 64 Třetí klíčové sdělení této výroční zprávy se týká eh, politiky v oblasti soudržnosti, energetiky a dopravu. V podstatě eh, zde je odhadovaná eh, chybovost ve výši 7,7%, což je velký nárůst oproti roku 2009. To je také vysvětleno v naší zprávě. Také se zaměřujeme na četnost chyb. V podstatě chyba se nyní objevuje téměř v polovině pladeb. Navíc jsme zjistili, že členské státy, jejich úřady mají dostatek informací, aby mohly eh, odhalit chyby v 58% pladeb, které byly ovlivněny chybou. Negativní změna v oblasti um, potřeb soudržnosti se objevuje také eh, v oblasti objemu výdajů. Dochází k nárůstu z 23 na 38 miliard. Také bych chtěla zdorazit, co se týče sdílené zprávy. Eh, účetní dvůr se podíval na jednotové projekty, kde dochází k proplácení výdajů ze strany komise. Nicméně nemůžeme hovořit o kvalitě výdajů, co se týče této politiky, protože účetní dvůr nemůže dojít k závěru, co se týče eh, k zprávě kohezních výdajů v daném členském státě. Co se týče dalších zjištění a dalších politik, a to je čtvrté klíčové sdělení našeho účetního dvoru, v podstatě odhadnutá chyba je ve výši 2,3 v oblasti zemědělství a přírodních eh, zdrojů, což jde nad rámec eh, věcného Prahu. Na druhou stranu ehm, dvůr má dostatečné informace o přímých platbách, které jsou zpravovány systémem IAX, eh, které představují 70 výdajů kde v podstatě nejsou žádné věcné chyby. Zatímco v oblasti rozvoje venkova zdále zůstávají chyby. Eh, co se týče dvou politik, jednak výzkumu a také externí pomoci a rozvoje, došli jsme k závěru, že tyto oblasti nemají žádné věcné chyby. Co je důležité, pouze v případě Eh, podaných žádostí o proplacení nákladů můžeme hodnotit, eh, zda jsou uplatňována patřičná pravidla ze strany komise. Chtěla bych eh, zdůraznit, že tady stále zůstávají ještě chyby v oblasti administrativních výdajů. To byla zkrácená verze. Děkujeme mnohokrát. To byl velice zajímavý příspěvek, kterého si velice vážíme. Pane komisaři, chcete reagovat? Děkuji vám, pane předsedo, vážené poslankyně, poslanci, paní Kalulajte, pane zpravodaji. Dnes bych se chtěl zaměřit na ty nejhlavnější e, záležitosti, které zmínil účetní dvůr. Zejména se chci zaměřit na politiku soudržnosti a naše další kroky, které budou mít dopad na další programové období. Provádění evropského rozpočtu v oblastech, kde je sdílený management s členskými státy, stále zůstává obtížné. Nemyslím, že by kontrolní systémy řízení v současné době skutečně byly tím eh, hlavním problémem. Tím je totiž nesprávná aplikace těchto pravidel národními orgány. Zjištění účetního dvora je to, že orgány národní mají dostatečné informace k tomu, aby detekovali a korigovali alespoň některé z chyb z těch 58% transakcí, které byly stiženy chybami. A to je opravdu znepokojivá informace. Tato situace je také zcela nepřijatelná. Mohu vás ujistit, že jsem jasně upozornil členské státy na to, že mají zodpovědnost za tuto situaci, když jsem Minulý týden promluvil na schůzi Ekofinu. V roce 2010 komise zablokovala platby všem programům s výhradou ehm, e, zpráv o aktivitě, e, které měly podaný jednotlivým generálním ředitelům. To e, se ne, tady se nedá o programy, které byly sbírány jako vzorky eh, pro účetní dvůr. V roce 2010 komise přerušila platby, nebo tedy lhutu splatnosti pro 49 programů RDF a 14 programů ESF. Komise nadále se řídí velice striktní politikou. I v roce 2011 například DG Regio zablokovala platby na 86 programů celkově v roce 2011 a to do října a DG Employment přerušilo 16 plateb a přijalo jedno pozastavení eh, plateb. Preventivně komise nadále provádí audity u vysokce rizikových programů, které se týkají roku 2011 a 2012. Kromě toho, nedávno uveřejněné analýzy chyb v politice soudržnosti pro léta 2006 až 2009 nám ukazují komplexní a detailní pohled na hlavní typy chyb. Geografická analýza ukazuje na to, že některé konkrétní programy Eh, v omezeném počtu členských států se s tímto potýkají. Něk- třeba, že většina projektů probíhá hladce, je třeba, abychom vybudovali kapacitu u těch méně eh, výkonných finančních aktérů. Proto komise se zaměřuje na pomoc a posilování dohledu u těchto nejslabších aktérů, aby je podpořila, pomohla jim a jejich systémy, aby odpovídaly pravidlům. Další preventivní akce spočívá v povinném eh, výročním výkaznictví mm, těch eh, řídících orgánů v členských státech, což se začalo implementovat roku 2010. Odhady komise jsou takové, že tato nová povinnost poskytne více informací a ujištění týkající se implementace eh, programů politiky soudržnosti ze, čle, ze strany národních orgánů. Nařízení o strukturálních fondech na roky 2007 až 2013 bylo zjednodušeno a nyní se tam používají jednorázové částky, standardní eh, rozměry na jednotkové výdaje a nepřímé eh, výdaje na základě paušálních eh, částek. Komise také poskytuje vzorky tedy osvědčených praxí, školení, a také školicí materiál členským státům. Také byly zjednodušeny, eh, zjednodušená pravidla pro zrychlené platby u některých programů. Pomáháme tedy tímto způsobem, aby se zlepšila absorpce fondů, aby se snižovalo administrativní eh, břemeno a eh, tím se také snižovala chybovost. Co se týče budoucnosti programu EU, komise chce, aby Politika eh, soudržnosti po roce 2013 byla hlavní investiční strategií EU, aby bylo dosaženo cílů Evropské strategie 2020. Toto bude také ústředním úkolem pro eh, programové manažery. Abychom tohoto dosáhli, komise navrhla, že další generace programů se bude zakládat na partnerských kontraktech s členskými státy. Tyto kontrakty budou umožňovat monitorování a zajiští to, že eh, zde budou jasně plněny eh, cíle jako podpora eh, ekonomického posílení a podpora pracovních míst a růstu. Komise také navrhuje nový kontrolní rámec založený na kontrolách výročních účtů a jako mm, nápravné opatření jsou zde nová opatření pro členské e, státy, které by ztratily e, část e, financování definitivně, kdyby se jim nepodařilo identifikovat a napravit nesrovnalosti. Dalším nástrojem ze strany komise je to, o čem už jsme diskutovali u, u na rok 2010 na začátku, a to je kritická věc, je to využívání e, finančních e, nástrojů. Tyto nástroje mohou být využity pro podniky, zejména ty malé a střední, pro rozvoj e, městských celků a také na podporu energetické účinnosti. Komise nadále podporuje členské státy v tom, aby zajistila správné provádění. Připravila hlavní linie, taková vodítka, eh, která obsahují i osvědčenou praxi a možná doporučení. Včas se reagovalo na informace od účetního dvora, aby došlo k nápravě ještě před uzávěrkou účtu na rok 2010. Navíc komise už navrhla zlepšení stávajícího právního základu, který umožní komisi systematicky získávat informaci od národních orgánů. Tento návrh by měl být přijat na plenárním zasedání příští týden ve Štrasburku. Komise také míní eh, specificky eh, auditovat eh, zprávu financí v některých členských státech. Komise také navrhuje posílené monitorovací systémy proto, aby včas dostávala kompletní a důvěryhodné informace o stavu provádění financí. A nyní, co se týče zodpovědnosti členských států. Ten stávající systém eh, eh, výročních souhrnů neposkytuje dostatečnou záruku o tom, že systémy fungují a vše bylo implementováno správně. Kromě jednoho čtyři národní deklarace neposkytují patřičné informace, které vyžaduje komise. Proto je zapotřebí situaci změnit. Abychom ještě posílili zodpovědnost členských států podle článku 317 smlouvy, komise začlenila do svého návrhu finančního nařízení také prohlášení o e, výroční finanční zprávě a řízení. Tato prohlášení by měla začlenovat do sebe všechny finanční prostředky, které jsou ve sdíleném řízení s členskými státy a bude se to týkat také e, zemědělského odvětví, e, kde už se to velice osvědčilo. Budeme eh, žádat členské státy, aby podpořili eh, tato eh, prohlášení, to, což ukáže politickou zodpovědnost u systému, který má být smysluplný a má být efektivní. Věřím, že absolutorium v roce 2010 bude konstruktivním postupem a užitečným postupem pro nás všechny. Na závěr bych ještě rád něco poznamenal něco o článku 86.4 finančního nařízení. Za prvé, co se týče práce IAS, zaměřila se na boj proti podvodům, na administrativní reorganizaci, na sledování a na eh, výkonné agentury. Abychom vyřešili eh, problémy spojené s určitými slabinami komise, eh, zahájila určitá opatření. Za prvé aktualizovala strategii v boji proti mm, podvodům zaměřenou na to, že každá jednotlivá služba má mít svou vlast boje proti eh, podvodům a připravuje nová bezpečnostní pravidla. Komise chce posílit schopnost plnění eh, jednotlivých agentur plnit eh, všechna, eh, všechna tato opatření. Některé tyto změny ale se mohou provést jen až bude, přijat, budou, mm, bude přijato přeskoumané finanční nařízení. Co se týče IT, je, vytvořili jsme na komisi novou strukturu řízení IT Ehm, což ukazuje velké, na velké zlepšení. Došlo ke eh, snížení eh, využívání systému EIT eh, na komisi z 2500 na 1600 za jeden rok. Lepší integrace IT systémů tedy ehm, jako dopad výrazné úspory. Komise přijala akční plány v oblasti strukturálních fondů a výzkumu. Jsem přesvědčen, že odpovědícím způsobem reagují na doporučení a že budou včas eh, provedeny. Na závěr bych ještě rád řekl, že eh, kom, podle komise práce vykoná IAS v průběhu roku 2010 eh, funguje, že přispěla k efektivitě a výkonnosti kontrolních a řídících systémů komise. Komise má také za to, že služby poskytované adekvátními akčními plány eh, ukázaly na možnost řešení slabin prostřednictvím prostřednictvím včasné, včasné implementace a včasné detekce můžeme dosáhnout lepší výsledku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. To bylo velice rozsáhlé sdělení. Děkuji vám za tyto informace. A nyní dáme příležitost eh, panu zpravodaji, aby reagoval a případně, aby přednesl dodatečné dotazy. Eh, služby komise si zaslouží poděkování eh, za to, jak reagovali na písemné dotazy. Víme, že to obnáší velké množství práce, vyžaduje to značné množství času a byli bychom rádi, abyste eh, poděkoval eh, patřičným eh, službám. Pro mě to platí pro Piblaxi. Pane Filinare, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkujeme vám, pane komisaři, a děkujeme paní Kalilajda. Doufám, že většina z kolegů nevystřílala všechnu munici při té diskusi o radě, protože tady budeme také potřebovat několik otázek. Eh, v tuto roční dobu je slovo pokrok eh, velice oblíbené, protože všichni dělají rezumé a všichni nějakého pokroku dosahují. Já už jsem členem tohoto výboru od roku 2004 a pokaždé, když končí rok, tak komise říká, pokračujeme vpřed, jsme na správné cestě a pokud by si někdo spočítal tato slovíčka, tak myslím, že jejich výskyt je tím častější, čím více se blíží eh, každý nový rok. A jedním dechem nás komise také ujišťuje, že současné slab, slaba, současná slabá místa budou při dalším nařízení v dalším období odstraněna. Vyslechl jsem si vás, pane komisaři, co říkáte o přítomnosti a budoucnosti a líbí se mi to, to musím uznat ale zároveň na začátku své kariéry e, zde v tomto parlamentu mi to připadalo ještě důvěryhodnější, než mi to připadá teď, upřímně řečeno. E, já jsem velice rád, že komise, která konec konců má finální zodpovědnost za provádění rozpočtu, e, čeká, že se věci zlepší, ale když tu stejnou pásku, abych tak řekl, poslouchám pořád dokola, každý rok znovu a znovu, tak si uvědomuji, že ta vyjádření komise jsou stále stejně otevřená, abych tak řekl. Každý rok se dosahuje báječného pokroku, ale nikdy se nedospěje k cíli. E, vlastně ty stanovené cíle se nikdy, se nikdy nesplní a vždy se tak jenom díváme před sebe a do budoucna. E, tento rok komise říká, že dosáhla pokroku ačkoliv podle účetního dvora je situace stabilní. To jsou dvě různé věci. A já bych citoval, celkový dohledový systém je pouze částečně účinný a platby související s účetnictvím eh, do 31.12.2010 eh, jsou stále předmětem materiálních chyb. Ehm, fakt, že komise eh, tuto zprávu z, z účetního dvora že jsou věci stabilní, převrátí do něčeho pozitivního, to znamená, že se dosáhlo pokroku, je až příliš optimistické. Podle mého názoru stabilní neznamená pokrokový. A jak už jsem říkal a ještě mnohokrát budu říkat, stabilní nestačí. Ale dobrá, to, to je taková semantika jemná. E, půjdeme trošičku, trošičku dále. Já bych chtěl samozřejmě poděkovat komisi za to, že odpověděla na ty písemné dotazy <clears throat> Jednoznačně nám pomáháte překonat tyto semantické problémy ve věci toho, kde se vlastně nacházíme. Ale přesto, mám zde pět otázek, pět okruhů, které chci zmínit. Jednak DG Regio a audit. Musím uznat, že když jsem se připravoval na toto slyšení, tak vy jste v podstatě nejhorší protivník na přípravu protože vy jste komisař odpovědný za audit. Ale otázka, když jsem se připravoval, na kterou jsem se ptal, je, jste zodpovědný za to, jaká je situace, nebo nejste? Podívejme se na, tedy, na tu otázku auditu DG Regio. Považujete se za odpovědného nebo za spoluodpovědného společně s komisařem Hánem za snížení eh, té chybovosti 7,7 eh, v oblasti soudržnosti? Například minulý rok jsme měli velice dobrou rozpravu a, a, a dobré závěry, pokud jde o přerušení. A pozastavení, vy jste hovořil o tom, že snižujete ten podíl těchto dvou složek. A vy jste zmínil, že těch pozastavení bylo celkem šest v té oblasti místní politiky, ale těch šest, pokud vím, bylo od ESF. Eh, e ERDF kde je tedy ta velká chybovost, což, eh, kde bude chybovost daleko nad těmi 7,7%. Máme zde nějaká, nějaká pozastavení, která se tedy, tedy, tedy už zrušila. Kdo je za to zodpovědný? Myslíte, že můžete nějakým způsobem ovlivnit způsob, jakým DG Regio provádí rozpočet? Nebo může DG Regio dělat cokoliv chce, aby se řeklo? A nebo vy jako komisař zodpovědný za audit jim můžete mluvit do e, jejich nástrojů a do způsobu jejich využívání? Můžete mluvit do toho, jakým způsobem se oni vůbec chovají. A vezměme příklad. Řekněme, že DG Regio eh, přijde s něčím, co dá členským státům velkou míru flexibility, a DG Regio to dá naopak flexibilitu v rámci eh, distribuce rozpočtu. Na druhou stranu, vy ale zároveň dojdete k eh, tomu závěru, že z hlediska auditu a zodpovědnosti je ta věc, kterou si oni vymysleli, poněkud ris- riskantní. Eh, co se od vás bude v té situaci očekávat? Za, to, za co budete zodpovědný? Eh, a konec konců, za co bude zodpovědný komisař za DG Regio? máte na tu věc stejný názor, kdo je zodpovědný za kterou složku toho procesu, protože to je ten problém, se kterým já se potýkám, když se vás mám na něco ptát. Kde vlastně vaše zodpovědnost začíná a kde končí? No a tímto příkladem přecházíme k mé druhé otázce, nástroje finančního inženýrství. Nástroje finančního inženýrství eh, hrají velkou roli v nálezu účetního dvora za rok 2010 a já vítám snahu účetního dvora v této věci, protože mě hodně pomohla pochopit celou věc. V jejich analýze politiky soudržnosti, pardon, v analýze komise eh, chybovosti v rámci politiky soudržnosti, tyto nástroje finančního inženýrství jsou považovány za vysokorizikové. A já se chci zeptat na to, co se tím myslí vysokorizikové. Co tím komise myslí? protože komise jako taková o nich říká, že jsou vysokorizikové a chci se zeptat, jestli jste věděli, že budou rizikové, nebo jestli to je nový poznatek, který se objevil v rámci provádění v, současné, v letošním roce. A pak prosím, jestli byste nám mohl vysvětlit, proč se tedy v příštím eh, víceletém finančním rámci budou tyto fina- nástroje finančního inženýrství používat ještě častěji, když tedy, jak říkáte, jsou vysokorizikové. rizikové. Eh, máme zde několik otázek, ke kterým máme i písemné odpovědi, pokud jde o nástroje finančního inženýrství a eh, u jedné z těchto otázek odpovídáte velice dobře na tu první polovinu, ale ještě k té druhé polovině, já se, my se tam ptáme, které další oblasti politiky jsou ovlivněny nástroje finančního inženýrství. Účetní dvůr mluví o tom, že jsou další oblasti politiky, Kromě tedy té politiky soudržnosti a rozvoje venkova, ale já když se podívám na vaši odpověď, tak tam vidím pořád jenom politika soudržnosti a rozvoj venkova. A e, upřímně řečeno, toto je oblast, kdy my máme trošku dojem, že ta kontrola neproběhla úplně stoprocentně, takže pro nás je důležité, abychom přesně věděli, na co tyto nástroje cílí. Třetí věc, spolehlivost ehm, řízení ze strany komise. Ehm, já jsem rád, že se účetní dvůr zaměřil na tu zprávu o výroční aktivitě a e, podíváme se teď na názor interního auditora e, e, v komisi. To jsou velice důležité nástroje, na kterými musí účetní dvůr držet velice, velice přísný dozor, aby my jako poslanci jsme věděli, že jim můžeme dověřovat. A proto je trošku znepokojující to, co si čteme v tom, eh, o tom, že například komise nemá žádná měřítka pro stanovení vlastní chybovosti, nebo respektive možná bych to měl říct jinak, eh, eh, respektive tak, že si generální ředitelé mohou dělat, co chtějí, že tedy respektive si mohou stanovovat chybovost velice optimisticky. Závěr účetního dvora je ten, že zde mělo být více výhrad. Jaký by byl váš závěr, pane Šemeto? A teď pokud jde po ten interní audit v komisi, já jsem tuto zprávu neviděl, takže nevím eh, vlastně, eh, jakou, eh, jak moc vypadá, ale pokud vím, tak se zaměřuje pouze na, eh, v rámci, na, na, na, vlastní, na vlastní rámec, ačkoliv všichni vědí, že 90% chyb se najde mimo komisi. Takže se chci zeptat, pane Šemeto, jak moc si myslíte, že je užitečný tento názor? Můj závěr, alespoň v tomto bodě, je ten, že eh, bez nějaké významné reflexe názoru účetního dvora je velice těžko říci, jaká je hodnota tohoto interního auditu, když těch 90% chyb se děje úplně někde jinde. A další věc, to zmínila paní Kalulajt, eh, to eh, užívání toho prefinancování nebo předfinancování. Eh, mě to trošku zarazilo, řekněme to takto, když jsem si to četl. Eh, protože komise na sebe bere eh, mnohem větší riziko tím, že platí daleko více peněz v rámci předfinancování, zejména hlavně proto, když se jí této investice začnou navracet někdy až po mnoha letech. A například eh, v případě programu celoživotního vzdělávání, kdy ty předběžné platby jsou až 100% pro projekt a 93% všech plateb za rok 2010 byly právě platby předem což je e, velice depresivní, upřímně řečeno. Takže se chci zeptat, pane Šemeto, jestli mi můžete říci, proč komise chce podstoupit toto zvýšené riziko a jak ho budete kompenzovat? A vlastně se chci zeptat i na to, když vy jste zvažovali tuto možnost, e, zda jste si mysleli, že dobrá, tak jako velký objem eh, předběžných plateb nám sníží chybovost, eh, jak, jak říká účetní dvůr v oblasti interní politiky a externí pomoci, eh, by, byla ta chybovost tím klíčovým faktorem, kdy jste, když jste rozhodovali o těch plateb předem? A poté samozřejmě nejlepší nakonec finanční krize a evropský rozpočet, jak už bylo řečeno, bychom chtěli pochopit, jakým způsobem je evropský rozpočet ohrožen eh, vnějšími riziky, zejména v důsledku finanční krize, která drtí členské státy. Podle vašeho názoru, kdo je takováto exponovanost nejvyšší v oblasti evropského rozpočtu? A co jste udělali pro to, abyste tato rizika omezili? Eh, to souvisí s tou tabulkou, kterou jste nám eh, poskytli jako odpověď na první otázku ta celková částka k 31.12.2010 bylo 14 miliard euro. Eh, jaká opatření komise učinila pro, spr- pro zprávu pro řízení finančních rizik, pokud jde o tuto částku? Já myslím, že to je dosti, dosti velká částka na to, aby jsme se tím vážně zabývali. Já jsem přesvědčen, že mnoho z nás se eh, velice napětě očekává to, co se bude dít v příštích několika dnech, ale chceme se zeptat, je ohrožen i evropský rozpočet? To jsou tedy mé otázky, pane předsedo, děkuji mnohokrát za slovo. Děkuji vám, pane zpravodaji. Tak to byla celá záplava Eh, různých dotazů v jednotlivých oblastech. Rád bych nejdříve získal odpověď od pana eh, komisaře a pak uvidíme, jestli někdo si přeje ještě nějaké dodatečné otázky předložit v prvním kole. Pane komisaři, eh, mohl byste se zmínit tedy o těch pěti oblastech, o kterých hovořil pan zpravodaj? Well, thank you. Děkuji mnohokrát za tyto dotazy. Ta první otázka se týkala zodpovědností týkajících se auditu. Pravděpodobně eh, je známo, že máme službu interního auditu na komisi, to je taková ústřední služba, která je zodpovědná za provádění auditu v rámci notlivých služeb. Máme také systém Ajax, mm, vnitřních mm, možností tedy eh, každém DG a máme auditní týmy, auditorské týmy v každém DG, které spolupracují e, s fondy a zabývají se konkrétními audity v členských státech. Samozřejmě je to určité pojítko mezi těmito strukturami, vnitřní audit, je provázen tedy službami, eh, které se zabývají vnitřním auditem. V loňském roce jsme prováděli audit v oblasti soudržnosti a došli jsme ke konkrétním doporučením na základě výsledků od služby vnitřního auditu. Tyto výsledky jsme poskytli DG Regio. Eh, v těchto doporučeních zaznělo, co se má učinit proto, aby se zlepšila kvalita auditů prováděných v členských státech. Kolega komisař Hahn je zodpovědný za provádění strukturálních fondů za jejich plnění, stejně jako komisař Andr, který je, se zabývá tedy Evropským sociálním fondem a bude přijít na slyšení. Ta struktura, kterou máme, umožňuje, abychom eh, měli přehledný systém toho, jak jsou prováděny jednotlivé eh, audity ve službách komise a případně, abychom poskytli doporučení jednotlivým DG. Takže prostřednictvím služby interního auditu provádíme obecnou politiku v oblasti interních auditů. Váš dotaz směřoval k pozastaveným platbám a přerušeným platbám. Ano, je pravda, že došlo k šesti pozastavením plateb FSF, ale také vidíme, že dochází k mnoha víc, mnohem více přerušením plateb v Běžně to vypadá tak, Když dojde k přerušení, následuje šestiměsíční období, ve kterém členský stát a jeho orgány tedy mohou provést opravy mohou zařídit nápravu systému, kde tedy ty slabiny byly zjištěny. A pokud dojde k této nápravě, a mimochodem tyto opravy jsou také předmětem auditu DG Regio a když tedy DG Regio dojde e, k přesvědčení, že se systém zlepšil, a že umožňuje to, aby bylo obnoveno eh, vyplácení prostředků, tak se může postoupit dál. Pokud ne, tak by to vešlo, vedlo k pozastavení platby. Co se týče finančního inženýrství a jeho nástrojů, A rizika souvisejícího s nástroji finančního inženýrství samozřejmě myslím, že všem je jasné, že samotné finanční inženýrství jako takové obnáší činnosti, které jsou mm, vystaveny riziku. Jedná se o systém záruk, mm, o financování specifických eh, forem financování, tedy malých a středních podniků. A tyto nástroje se zaměřují hmm. především na financování malých a středních podniků v různých oblastech. A konec konců je to náš cíl, abychom podporovali malé podniky v členských státech. Samozřejmě, že je jasné, že tyto aktivity například na zahájení činnosti podniků souvisejí s určitým rizikem. A proto je zapotřebí, abychom přijali patřičná opatření. Proto jsme taky vydali ty hlavní směry, taková vodítka, aby bylo jasné, jakým způsobem se mají tyto nástroje finančního inženýrství využívat. Eh, byly připraveny také doporučení eh, osvědčených praxí, tak jak už se osvědčily v jednotlivých členských státech. A myslím, že toto je nástroj, který vyžaduje velkou pozornost. Eh, právě proto plánujeme specifické audity zaměřené konkrétně na nástroje finančního inženýrství. Jsou součástí finančního řízení v oblastech vystavených eh, eh, většímu riziku nebo zásadnímu riziku. A aplikujeme tam tento model tedy pro rizikové činnosti. Je tedy jasné, že eh, pro audit také eh, víme, že je zapotřebí zvažovat vyšší rizikou takovýchto činností. Ohledně výhrad eh, generálních ředitelství víme, že generální ředitel v tom stávajícím systému je tím, kdo na sebe bere plnou zodpovědnost eh, za výroční zprávu o činnosti a je to generální ředitel, kdo má zhodnotit veškerá související rizika. A také přijímá rozhodnutí ohledně výhrad, odhady eh, účetního dvora jsou takové, že v některých oblastech by bylo zapotřebí mít ještě další dodatečné výhrady a generální ředitel tedy analyzuje zjištění účetního dvora a může dojít k dodatečným eh, rozhodnutím a vzít takto názor účetního dvora v úvahu v těchto jednotlivých odvětvích či oblastech. Co se týče přidané hodnoty našeho eh, stanoviska, tedy stanoviska vnitřního auditu, eh, myslím, že je důležité brát v úvahu to, že toto celkové stanovisko bylo předloženo poprvé. To je první důležitá věc. Za druhé, komise a já tedy alespoň sám neznám žádnou jinou instituci, která by měla tak složitou strukturu a poskytovala by zároveň eh, celkové stanovisko o svém vnitřním auditu. Ano, je to velice mm, složitý postup, ale to, čeho se nám podařilo dosáhnout už v prvním roce, je další koordinace služeb vnitřního auditu a schopností vnitřního auditu u jednotlivých eh, DG, protože při implementaci auditu, která byla potřebná, se nám podařilo získat tedy mm, nutné informace k tomu, abychom mohli dojít k tomu celkovému stanovisku. A to si myslím, že je velice důležité. Systém interního auditu se výrazně zlepšil právě díky spolupráci na těchto jednotlivých konkrétních případech. Ano, služba vnitřního auditu předložila toto komplexní stanovisko o systémech komise. 90 činnosti se ale provádí v členských státech. Diskutovali jsme mm, celé toto eh, téma eh, celkového stanoviska eh, ve výboru po pokrok auditu a proto tento výbor požádal službu pro vnitřní audit, aby vysvětlil, jakou metodiku používá a aby uvažovali dále o tom, jak eh, řešit tyto otázky, ale ne tak snadno se implementuje tento systém, protože vnitřní audit komise musí vzít v úvahu také omezené možnosti. Nemůže totiž provést audit na úrovni členských států. Je tedy zapotřebí koordinovat audity vykonané na jedné straně vnitřním auditem komise a získat také patřičné informace z auditů provedených na úrovni členských států. Důležitá je kvalita auditů provedená úrovni členských států. A na, náš interní audit konstatoval, že v některých případech není dostatečná úroveň nebo kvalita e, auditu provedená na úrovni členských států. Naše služby tedy spolupracují na zlepšování metodiky celkového stanoviska o interním auditu a já doufám, že naše další stanovisko, což bude teprve druhé e, v, v dějinách, bude kvalitnější. Co se týče předběžného financování, Myslím, že bychom měli zvažovat také hospodářskou situaci, ve které se nyní nacházíme. Nárůst předběžného financování nijak nesouvisí řekněme, z pokusy komise snižovat eh, chybovost. To není pravda. Jde o něco jiného, jde o to, že jsme v určité ekonomické situaci, máme hospodářskou krizi a to znamená, že mnoho členských států mají strukturální fondy jako jediný eh, zdroj ke stimulaci hospodářství ale současně také mají na paměti deficit, který mají a musí spolufinancovat tyto výdaje, eh, které přicházejí taky tedy ze strukturálních fondů, ale prostě nemohou absorbovat ty, ty fondy ze, nebo ty prostředky ze strukturálních fondů, které se k ním dostávají. Proto ten systém předběžného financování byl zrychlen. Ano, nepochybně se musíme zaměřit také na to, jak strukturovat nebo jak zdokonalit eh, tento systém tak, aby zohledňoval to, že předběžné financování se stalo významnou součástí celkového financování projektu. Ale bez této činnosti, tedy bez tohoto mm, předběžného financování, by prostě některé členské státy nebyly schopny využít zdroje a nemohli by tedy jejich prostřednictvím eh, stimulovat své vlastní hospodářství. Poslední dotaz se vztahoval k vystavení evropského rozpočtu rizikům. Předložili jsme vám informace o tom, o tabulce, Ukázali jsme, jakým způsobem je vše strukturováno. Takže bych požádal Filipa Taberna, aby e, promluvil konkrétně o tomto tématu. Ano, mm, jsou tu ještě určité mm, mm, nejasnosti ohledně hodnocení, protože evropský rozpočet není vystaven například eh, tam, kde se jedná o krátko nebo dlouhodobé investice do členských států, protože se jedná tedy o podporu poskytovanou z EU do členských států, ale rád bych požádal Filipa Taverna, aby on, nám o to řekl něco detailně. Děkuji. Já rád Taverna. Děkuji mnohokrát. Nyní bych rád eh, využil příležitost a předal slovo panu Tavernovi, prosím. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Možná bych ještě doplnil ještě určité informace pana zpravodaje, co se týče jednotlivých otázek, jednak je to otázka číslo jedna. Čili musíme udělat určité doplnění. Víme, že to je doplnění určitých faktů. Čili je jasné, že vaše otázky jsou spojeny eh, s vytvořením evropského rozpočtu eh, ve fázi, kdy všichni procházíme určitými problémy, čili tady je určité riziko. Takže 27.10. Evropská rada se rozhodla, že tady bude 50 eh, co se týče řeckých obligací. A kde se nacházejí ty řecké obligace v této tabulce? V této tabulce máme určitá množství, která dnes, protože tato tabulka byla vlastně 31.12. roku 2010, čili koncem eh, listopadu eh, letošního roku máme 64 milionů, které máme na externí oblast, jsou určité záruky, ale chtěl bych mít eh, detailní informace. Je tady určité riziko. Ve světle závěrů Evropské rady 27.10. je to polovina této částky, čili ano, jsem když se podíváme na mezinárodní účetnictví, tak v podstatě tady došlo ke stálemu snížení hodnoty. Takže také tyto obligace, tam se neustále mění ta jejich hodnota. Čili tady je taková zvláštnost, že tam máme velice přísná pravidla v daném účetnictví a pokud chceme naplnit tato kritéria, tak dochází v podstatě ke stálemu snížení. A co musíme udělat v rámci té bilance na rok 2011? Dnes vám to nemohu říci, protože nemohu posoudit situaci, jaká bude k 12. roku 2011, ale v této chvíli víme, že se to sníží o 50%, čili hovořili jsme o tom s kolegy z účetního dvora, ne tedy s členy, ale s jejich službou. A, a bavili jsme se o tom, že bychom se měli podívat eh, na tuto otázku s jednotlivými zástupci daných eh, organizací, čili já si myslím, že tato částka prostě bude omezená. Další velké riziko jsou operace takzvané back to back-to-back. E, to znamená pro země, které jsou mimo eurozónu. A FSN, tady v podstatě nemáte tyto transakce provedeny. Máte tady číslo 9, což bylo v podstatě podepsáno již e, v červenci. 27. července, ale musíme se opět podívat na stávající situaci, tady by to nevytvářelo žádné problémy. Mohu vám říci, že Maďarsko například to už proplatilo zpátky ty dvě miliardy bez jakýchkoliv problémů. Takže první test v podstatě těchto úvěrů byl úspěšně ukončen. A pokud se podíváte na tabulku, která je v té poznámce číslo 9, nemám tady eh, detaily a také bych to velice těžko mohl vysvětlit, ale pokud se teda mám všechny tyto podrobnosti, tak v podstatě, když se podíváte na splat, splátkový kalendář těchto úvěrů, pokud bychom v podstatě naplnili ty jednotlivé částky, které se mají splatit, tak, bych, tak by se snížilo riziko daného rozpočtu. A doufáme, že dojde ke splácení. Další splátka má být uhrazena během několika let. Má to jít vlastně až do roku 2020. Takže to riziko existuje, nemáme tady nulové riziko, nicméně toto riziko je v podstatě per, eh, dokonale identifikováno, je také omezené, je relativně nízké, takže pokud tady ovšem eh, nebude splácení, tak eh, tady budeme muset udělat určitý zásah prostřednictvím toho fondu EFSF. Čili potom to budeme řešit z hlediska rozpočtu a pokud se mohu vám dát více informací. Co se týče této tabulky, je tady celá řada věcí. Je tady hotovost, ale také jsou tady částky, které jsou vyhrazené eh, na finanční situaci a je tady celá řada nejrůznějších odhadů. Chtěl bych hovořit o tom, co je vlastně to úplně nejjasnější jako dané riziko. Čili pokud chcete, mohu vám poskytnout veškeré další informace, které by tuto situaci lépe vysvětlily. Děkuji mnohokrát. Já navrhuji, abychom jednak za politické eh, skupiny eh, dali slovo stínovým eh, zpravodajům. Pan Gajer, prosím de heer Tsatsimarkakis en daarna de heer Vogel. Meneer Geijer. Geijer, prosím. Eh, Komisař Šumitra, eh, Děkuji, pane komisaři. Já mám dvě otázky. Jedna se týká eh, našich písemných dotazů, přičemž vám velice děkuji za písemné dotazy, písemné odpovědi týkající se ještě těch dalších úkolů pro komisi, které jsem si zde poznamenal. Tak, eh, máme několik otázek týkajících se stávajícího stupně nepravidelnosti, eh, řekněme, a eh, o celé té oblasti podvodů. Ptali jsme se, jak se komise staví vůči kritice ze strany účetního dvora, pokud jde o nedostatečné Eh, nedostatečné postupy v členských státech v oblasti soudržnosti. To jsou věci, které eh, jsou takové evergreeny. Eh, v podstatě jsem velice rád si přečetl vaši odpověď v tom smyslu, jakým způsobem se komise snaží členské státy dostat na správnou cestu při zacházení s evropskými penězmi. To je velice pozitivní, nicméně výsledek je jako vždy poněkud frustrující protože ačkoliv eh, si každý rok představujeme, že dotáhneme všechny šroubky, které dotáhnout lze, tak zjišťujeme, že těch šroubků je stále více a že to nezvládáme. A já v podstatě mohu pokračovat v tom, co říkal pan Fielner, eh, který hovořil o tom slově pokrok, eh, které tak často slýcháme v, od komise v souvislosti s touto situací. Eh, v podstatě asi jenom málo lidí zde v tomto výběru, výboru je toho názoru, že by se tento problém měl řešit v rámci komise, ale já jsem o tom přemýšlel a otázka je podle mě, zda se nám podaří tu chybovost trvale a udržitelně snížit tak, aby eh, abychom eh, se nějakým způsobem mohli aspoň posunout k tomu růstovému Prahu. Eh, protože otázka je, eh, zda zde od komise vidíme nějaké, nějaké trendy. Když se podíváme na ty zprávy účetního dvora, tak ten trend je jednoznačně porušen. A chci se zeptat, pane Šemeto, jaké máte nápady, jaké máte koncepty pro to, abyste tuto trendovou křivku dostal zpět na, tu, eh, na, na ten správný sklo, sklon. Eh, eh, jestli se to může podařit nebo ne, to vůbec není otázka. My musíme diskutovat o té strategické, o tom strategickém rámci. Takže ta, ta otázka je na základě vašich odpovědí na dotazník, jak to podle vás teď bude vypadat dál nelze zkrátka politicky vyzvat komisi, aby udělala vše, co je v jejich silách, poté ta, ta tuto výzvu splní a zprávy a nástroje a systémy a e, všechno ostatní, co bude nasazeno v členských státech, e, aby se věci dostaly na správnou cestu, těch bude bezpočet, nicméně výsledky zatím nejsou takové, jaké bychom si představovali. Já jsem trošičku bezradný, musím se přiznat a chci se proto zeptat, eh, jak si představujete cestu vpřed vy. A druhá otázka, kterou mám, eh, souvisí s mými, s mými poznámkami, například v oblasti cel, eh, což samozřejmě není v kompetenci tohoto výboru, ale v minulosti se e, mnozí kolegové tímto do značné míry zabývali a snažili jsme se, tak říkajíc, otevřít tu starou ránu, snažili jsme se zjistit, kde jsou ty problémy například při odevzdávání příjmu z celu v členských státech, což e, mimo jiné je jeden z nejdůležitějších vlastních prostředků, který komise a tím pádem i EU měla doposud. A zde mám otázku tuto. Eh, podle vašeho názoru v oblasti výsledků, <clears throat> pokud jde o dotazování se u členských států, jak je možné eh, ty pevně stanovené částky eh, dostatečně, dostatečně důsledně vybírat. To souvisí s těmi novými pokyny, které dostaly členské státy, případně jak lze tento proces zlepšit a e, e, v souvislosti s tím, jak tyto výsledky dohlížení na členské státy budete hodnotit. Jak jsme na tom v této oblasti, prosím. Děkuji. Děkuji. E, nyní požádám pana komisaře, aby na vás zareagoval, aby se ta debata trošku oživila, protože si myslím, že ta návaznost těch otázek je velice těsná. Komisaři. Uh, well, uh, regarding... Uh, Děkuji. Co se týče nesrovnalostí a podvodů, to má být, pokud vím, další bod na pořadu jednání. Až budeme probírat zprávu, která se týká ochrany finančních zájmů společenství, tak k tomuto bodu budu hovořit o konkrétních bodech, ale obecné hodnocení, které vyplývá z této zprávy, je takové, můžeme učinit určitá srovnání mezi chybovostí, která je identifikovaná účetním dvorem, míra chybovosti a taky míra podvodu. A pochopitelně, když například vezmeme oblast soudržnosti, tak eh, co dělá účetní dvůr? Udělá určitý odhad chyb na základě modelu, vzorku, který je použit a dospějí k určitému odhadu, který je v tuto chvíli 7,7 na rok 2010. Takže z těchto informací jednotlivých členských států potom získáme konkrétní skutečnosti, ne tedy odhady, ale konkrétní skutečnosti, které získáme ze strany členských států. Takže teoreticky ta horní míra může být chybovost nebo míra nesrovnalostí, míra chyb, která je odhadnuta ze strany účetního dvora. Čili v podstatě, co máme v oblasti soudržnosti na rok 2010, ta ohlášená míra eh, dospěla na úroveň 3,15 v oblasti soudržnosti. Co jsme udělali? Implementovali jsme téměř plně systém na řízení nesrovnalostí, který nám umožňuje podávat zprávy o nesrovnalostech elektronickým způsobem, velice přijatelným způsobem, dobrým způsobem pro uživatele a tím se zvýšila míra schody ze strany členských států. A také růst právě těchto nesrovnalostí může být vysvětlen tak, že jsme implementovali tento nový systém IMS. Pochopitelně zároveň je, myslím, dobré, že jsme schopni identifikovat takovéto situace, tyto nesrovnalosti, protože díky této identifikaci můžeme udělat konkrétní opatření, můžeme také zajistit zpětné inkaso, čili vymáhání těchto určitých dluhů, zahájení patřičných postupů. To je také jasný důkaz toho, že ten systém, který byl zaveden, přenáší své plody, přenáší výsledky. Co se týče určité tendence, míry chybovosti, musím jasně říci, že bychom měli vzít v úvahu v to, že rok 2000 10 byl prvním rokem, kdy finanční programování na rok 2007 až 2013 nabralo tu správnou rychlost. Takže množství pladeb, průběžných pladeb, ale i ty konečných pladeb eh, zaznamenalo ohromný nárůst. To znamená, že téměř všechny programy už byly ve své fázi implementace, takže navzdory tomu vidíme, že míra chybovosti, která byla vyhodnocena účetním dvorem na té úrovni 7,7 je mnohem nižší oproti letům 2008-2007. To tedy znamená, že tyto systémy prokázaly, že jsou schopny detekovat jednotlivé problémy a já jsem opatrně optimistický díky tomu. Myslím si, že implementace těchto opatření, která již uplatňujeme a které chceme také uplatňovat, tak díky tomuto novému systému můžeme zajistit následné zlepšení v této oblasti. Tím asi možná odpovídám i na vaši otázku, která se týká pokroku v budoucnosti. Tento pokrok je spojen s významným nárůstem jednotlivých kroků, těch takzvaných okamžitých auditů na místě. Pochopitelně to znamená hodně času, také pracovní sílu, ale myslíme si, že tyto kroky jsou nezbytné, abychom mohli zlepšit situaci, abychom viděli v reálu, co se může konkrétně zlepšit. Toto opatření má také posílit celou oblast proškolení, a to především na straně jednotlivých členských států, kde vidíme jasné změny. Například agentury, které spravují jednotlivé fondy, dochází ke problémům, když máte výměnu personálu, opět musíte proškolit ten nový personál, nové zaměstnance, a to systematickým způsobem. My konkrétně zajišťujeme školení, školící materiál, který je, by měl být také použit, když přichází nový zaměstnanec a začne pracovat v nějaké konkrétní oblasti. Co se týče cel, To je také uvedeno ve zprávě PIF. A podobně jako u dalších původních vlastních zdrojů, tady tomu věnuje velkou pozornost OLAF, Vždy ta situace může být lepší, ale během posledních několika let se nám podařilo identifikovat celou řadu pokusů, například nějak reklasifikovat buď dané zboží nebo služby, a tedy změny, co se týče pladeb cla. A tyto změny byly zaznamenány Olafem a vše bylo náležitě prověřeno. aby tyto platby se nevrátily do rozpočtu. Vaše poslední otázka, pokud jsem ji dobře pochopil, se týká nezbytných zlepšení v oblasti auditu na úrovni členských států. Pochopitelně bereme vážně veškerá zjištění ze strany účetního dvoru, co se týče počtu členských států. Ty audity jsou pouze částečně účinné a já jsem pořádal zaměstnance ze svých služeb, aby udělali konkrétní kroky, aby se situace zlepšila. Čili pokud vezmeme v úvahu, že spoleháme na systém kontrol auditů, které jsou prováděny na úrovni členských států, tak si myslím, že musíme dát jasnou prioritu tomu, aby se situace zásadně zlepšila v oblasti systému auditu na úrovni členských států. Děkuji, pane komisaři. Gaan we proberen eh, kort en krachtig vraagjes en antwoorden. Nyní tedy pan Kacimarka, kejs, prosím, ptejte se stručně, abychom eh, pokračovali. Eh, dobrá, možná, že by, pane předsedo, stálo za to ty odpovědi vždycky se, se skupit, aby nemusel pan komisař odpovídat každému z nás. Já bych rád navázal na pana Gajera. Jeho otázky eh, byly takové obecné a já mám dvě otázky konkrétnější. Eh, jednak eh, děkujeme Pane komisaři, za to, co říkáte o těch členských státech, to jste říkal už minulý týden, vnímáme za vaší administrativy, že zaujímáte tvrdší stanovisko vůči členským státům. A druhá věc, ta je taky dobrá, to vnímáme z vašeho vyjádření ústního zde i z vašeho písemného vyjádření. Pokud jde o ty správní věci. Vy hovoříte o tom, že na další období e, budou všechna e, opatření o, o zodpovědnosti samozřejmě dále povinná a očekává tady náležitou politickou podporu pro ně, což je velice dobře. A teď e, členské státy. Můžeme vycházet z toho, že tím, že pevně se píšeme pravidla, budou se tím členské státy také řídit? Jak to zajistíte? A druhá věc, pokud jde o e, přerušení plateb, o čemž hovořil kolega Fielner, e, hovořil také o tom, že e, vlastně často dochází i také k, opravdu pozastavení plateb. A zde mám otázku. Plánujete nějaký konkrétní další exa, eskalační krok, eh, který byste mohli použít? Já se ptám zejména konkrétně, protože jste předložil pracovní dokument, eh, kdy hovoříte o zemích, eh, kterých, kterých se toto přesně týká. Já budu hovořit o jedné zemi, kde to vidíme už několik desetiletí, a to je Itálie. A v Itálii, a to navazuje na otázku pana Gajra, o Itálii víme, že ta patří k těm třem zemím, které představují dvě třetiny všech chyb. A tam úřady vědí přesně, jaká jsou pravidla. A jsou to vlastně ti stejní úředníci v těch třech zemích, kteří i přesto ta pravidla nedodržují. A přesto eh, komise dále platí. Otázka je, proč tomu tak je. Proč eh, nemůžete něco udělat, vy děláte přerušení pladeb, já se chci ptát, proč nemůžete udělat konkrétní pozastavení pladeb a říct Italům zkrátka, podívejte, ty peníze nedostanete, protože já si myslím, že čas na to jednoznačně dozrál a e, Jinak zkrátka budeme muset dospět k dalšímu kroku e, tyto státy zažalovat. A konec konců vy to o Itálii ne, víte, nebo respektive ten, ten e, příslušný komisař to ví, ty státy ta pravidla znají, akorát je nechtějí dodržovat. A prosím vás o jasnou odpověď. A třetí otázka se týká, o pokud, jde, pokud jde o to zpětné získávání těch už vyplacených eh, plateb. Ta suma samozřejmě v mezidobí stále narůstá dosti výrazně. Například u Španělska nám dluží Evropské unii dluží celkem 3,5 miliard euro. E, to jste e, potvrdili i ve své výroční účetní zprávě a já se chci zeptat, co s tím budeme dělat. Já chci jmenovat pozitivní příklad z oblasti zemědělství. E, komisař pro zemědělství v tiskové zprávě ze 14. října 2011 neřekl pouze, kolik peněz získal zpět konkrétně 214 milionů euro od členských států, ale uvádí i to, které země to zasáhlo, což je transparentní a velice dobré. A všem to se týká pouze zemědělské politiky a má otázka je, a to jsme řešili i na úrovni pracovní skupiny, má otázka je, proč to nefunguje v oblasti soudržnosti. Eh, přesně tam, eh, kde se ty prostředky vyplácejí, se řekne, že byly vyplaceny eh, neprávem, tak v, ro- v rozmezí 3 až 6 měsíců, jako je to v oblasti zemědělství, se získají, se získají zpět, aniž by se mezi tím vyplácely prostředky další. Takže jak, se, jak to zařídíte a co uděláte s těmi 3,5 miliardami, které nám dluží Španělsko? Děkuji. Děkuji. Eh, říká pan předseda. Eh, dobrá, pokusíme se ty otázky se skupit pan Von a poté paní Gressle. Děkuji, mám několik bodů, tři konkrétně. První vychází z toho, co říkal předřečník. Týká se to přerušení a pozastavení pladeb. Chápu to tak, že existuje systém, pro přerušení a pozastavení všech těchto pladeb. A můj dotaz zní, jak Evropský parlament a především tedy občané zjistí, e, zda došlo k tomuto přerušení. Já třeba vím, že nedávno byly přerušeny platby Spojenému království, ale nikdo o tom nevěděl. V podstatě nevíme ani důvody, proč k tomu došlo. Zase to stalo předtím, nebo jak dlouho to má trvat. Čili rád bych e, aby se zlepšily informace o těchto přerušeních, aby o tom lidé věděli, aby především věděli, jaké jsou důvody. Druhý bod se týká absorpční kapacity, eh, o čem jste hovořil na začátku. Je to velký problém především ve Velké Británii, nejen ve Walesu, v celé Anglii, tedy v Anglii především, a týká se to nedostatku eh, těch eh, financí, které mají spolufinancovat eh, projekty v rámci ehm, určitých projektů. Dochází tady velkému snížení veřejných výdajů. Čili můžete nám říci, jaké jsou trendy jinde v Evropě, jaké problémy se řeší jinde, co se týče tedy spolufinancování, aby se mohly využít strukturální fondy? Kde ten problém je a co s tím budete dělat? Poslední bod se týká otázky nových eh, finančních nástrojů. O tom se zmínil také pan zpravodaj během svého příspěvku. Nedávno jsem zjistil, že fond Jeremy má poskytovat půjčky malým a středním podnikům. Chápu to tak, že komise nyní se ptá vůbec na legálnost některých těchto pladeb eh, z důvodu státních podpor. Mohl byste prosím odpovědět i na tuto otázku. Víte o tom a pokud o tom víte, co s tím budete dělat? Protože pan zpravodaj říkal, že tyto nové finanční nástroje v podstatě se mají také používat v budoucnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Gressler, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěla vrátit k otázce zadlužení členských států a e, také k té důvěryhodnosti těch e, opravných prostředků. Já bych eh, tedy chtěla vědět, jakým způsobem se mají zpětně získat ty finanční prostředky, které nám dluží členské státy, eh, zejména tedy pokud jde o zemědělské fondy a strukturální fondy v těchto konkrétních státech a v rámci jakého časového rozmezí především Řecko, Španělsko, Itálie se tyto prostředky budou získávat zpět. Eh, já si myslím, že tyto, tyto, tyto finanční eh, prostě dluhy nelze vyřešit pouze už nějakým prohlášením, zde se musí začít něco dělat. Takže bych vám byla vděčná, pane komisaři, za to, eh, kdybyste nám mohl vypracovat něco konkrétního k tomu, jaké ty dluhy konkrétně jsou a jak se budou získávat. Sem nemusíte na to odpovídat nyní, ale poprosila bych vás o odpověď dříve nebo později. Eh, er Dobře, hlásíš někdo o slovo? Rád bych eh, chtěl vědět, kdo se ještě hlásí o slovo. Pokud chcete, nyní máte možnost. Takže pane Seneker? Ano, děkuji, já se omlouvám. Byl jsem na jiném zasedání, takže jsem neslyšel předešlá vystoupení. Chtěl bych eh, ještě vysvětlení k těm písemným otázkám. Eh, číslo 46, otázka zní, je komise ochotná přijmout odpovědnost eh, za absolutorium rady sama o sobě. Je tady sice odpověď, ale chtěl bych, eh, zda to můžete zkrátit na jasné ano, nebo tedy jasné ne. Wat uw vraag betreft, we hebben daar... Dobře. Asi tři čtvrtě hodiny už na začátku schůze jsme se tím zabývali, už na to pan Semeta odpovídal, ale vy jste koordinátor, budeme o tom hovořit ještě na schůzi koordinátorů, takže se o tom ještě dozvíte více. Pokud někdo už se na nic neptá, tak předám slovo panu komisaři a možná také účetnímu dvoru, pokud si tak bude přát a samozřejmě i panu Filnerovi, který se může k tomu všemu také vrátit. Bylo by tedy dobře, abychom se takový přehled všech odpovědí. Pane Seme, to máte slovo. To byla dlouhá eh, řada otázek, která se týkala přerušení a pozastavení plateb. Jak už jsem uvedl, velice bedlivě sledujeme tento nástroj. Veškerá přerušení plateb, k nímž dojde, jsou následně sledována našimi auditory. Dochází k další auditorské práci, tedy zjišťuje se, zda dochází ke zlepšením, zda dochází k dostatečným zlepšením na to, aby byly obnoveny platby. A pravidla jsou poměrně jasná. Pokud dojde ke zlepšení po onom přerušení platby, a vyřeší se tedy ta příčina, tak je platba obnovena. Nevede to tedy k pozastavení plateb. To je tedy situace, ale pan komisař Hán nepochybně bude eh, schopen o tom s vámi diskutovat. Bude moci hovořit o konkrétních eh, způsobech, stejně jako eh, komisař Ander. A eh, ohledně Itálie nebo jiného členského státu, Myslím, že musíme jednat se všemi členskými státy na základě stávajícího právního rámce. A ten rámec, který máme nyní, nám poskytuje určité nástroje, o kterých jsem právě hovořil, Kdykoliv zjistíme, že došlo ve konkrétním programu k nějakému problému nebo v nějaké oblasti, že došlo k problému, jsme velmi bdělí. Zablokujeme platby, přerušíme platby, ale nemůžeme, jak jste o tom hovořili, pozastavit eh, veškeré platby tomu členskému státu, protože k tomu nemáme právní rámec. V politice soudržnosti. Co se týče vracení prostředků do rozpočtu EU, pan Chaci Marka Kisa a paní Gresle se na to ptali. Příloha k té výroční zprávě účetní je tam poznámka 6, eh, kde máte jasný rozpis těch finančních oprav a vratek od členských států. Vidíte tedy i konkrétní částky. Když se rozhodne tedy, že třeba zjednat nápravu, eh, může dojít k té vratce. U velkých oprav je zapotřebí také jednat v určitém časovém rámci, ve kterém je možné celou tu operaci provést. A ohledně jednotlivých zemí, jako je Španělsko, Itálie nebo jiné členské státy, pokud dojde k nějakému problému, a pokud ty prostředky nejsou vynaloženy správně, pokud eh, účetní dvůr dojde nějaké pochybení, tak nehledě na tu situaci, v jaké se členský stát nachází, musíme si vyžádat prostředky od členského státu zpět. A samozřejmě to tak činíme. Pravděpodobně mi eh, unikla ta otázka eh, týkající se přerušení pozastavení plateb a té, eh, té veřejné povědomí, tomu veřejné povědomí, které o tom je. Hm, myslím, že členské státy vědí. Zjistí, že se jim přerušila nebo pozastavila platba. pokud dojde k nějakému specifickému problému v nějakém členském státu, tak samozřejmě na to upozorňujeme. Protože jde o to, aby, se, aby narůstalo ve veřejnosti povědomí o takovýchto eh, situacích. Účty, účetnictví předložené Eh, naším účetním oddělením, jsou tedy veřejným dokumentem. Poslanci si je také mohou přečíst. A mohou využít v členských státech informaci z těchto dokumentů. A takto mohou zvyšovat povědomí o situaci v jednotlivých členských státech. Otázka se dále týkala programu Jeremy a nástrojů finančního inženýrství a vůbec otázky nástrojů u státních eh, subvencí. V těchto případech platí obecná pravidla a jakákoliv státní subvence musí být nejdříve schválena komisí, pokud přesahuje určitý práh. V takovémto případě nezáleží na tom, jaký zdroj financování se využije, pokud přesahuje daný práh. Musí být státní subvence schválená komisí. Jakákoliv státní subvence souvisí nebo může přinášet eh, riziko snížení eh, možnosti konkurence v dané oblasti a proto se komise zabývá státními subvencemi velice bedlivě. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět všechny otázky. Ano, a ohledně rady, to jste zmiňoval. To byl vlastně první bod na pořadu jednání, o kterém jsme hovořili velice detailně. Děkuji. Pane Filnere, přejete si promluvit jako první? Myslím, že paní Kalulajde by mohla něco poznamenat, pokud by si přála. A pak byste mohl to uzavřít. Yes, but I have some... Ano, ale eh, mám také otázku, na kterou si myslím, že ona by mohla také odpovědět. Dobře, tak prosím do toho. Bude to stručné, pak se ještě k tomu vrátím. Já jsem se zabýval těmi eh, výhradami, o kterých hovořil také pan eh, komisař. Pokud tomu dobře rozumím, a pokud se tak řekl, co se týče výhrad, generální ředitel to čte, čte, co, co připravil účetní dvůr a bere to Eh, na vědomí a eh, je za to zodpovědný, takže můžeme doufat v lepší budoucnost. Ale já jsem se ptal, zda toto je tedy opravdu první rok, kdy účetní dvůr toto zmiňuje s výhradami? Protože pokud je to poprvé, tak eh, ano, je tu důvod k sebeduvěře. Co se týče komise a komisařů, ti zde taky mají svoji úlohu ohledně výhrad. Protože eh, ty všechny výhrady jsou následně zmíněny v té celkové zprávě, která je pak schvalována kolegiem komisařů. Pokud účetní dvůr prohlásí, že by mělo být více výhrad, tak si myslím dobře, já doufám, že máte pravdu o tom, že generální ředitel vyslyší účetní dvůr, ale i kdyby, já si myslím, že by měli určitou zodpovědnost, aby toto učinili, protože pokud dojde k eh, nějaké eh, chybě, a tato chyba by se pak objevila v té celkové zprávě, souhrné zprávě podepsané kolegiem, je to jejich zodpovědnost. Paní Kalilajde, pane předsedo, ohledně eh, výhrad v výročních zprávách. O té doby, co existují, upozorňovali jsme na ně e, a viděli jsme, že jsou ještě další, které by se měly přidat. A já e, doufám, že ty výhrady nezáleží na tom, co řekne účetní dvůr, protože komise se může zaměřit e, na to, kde by problémy mohly spočívat podle i předchozích výročních zpráv. Ale to znamená, že musí provést i svůj vlastní interní audit, aby mohli správným způsobem reflektovat tyto výhrady. Od té doby, co ty výroční zprávy existují, hodně se vyvinuly a reagují na eh, hlavní směry eh, udané komisí a Snažili jsme se v posledním letě, v posledním roce zaměřit na to, jakým způsobem by se měly psát tyto zprávy. Ale dochází k nekonzistentní aplikaci metodiky a to je často předmětem takovýchto výhrad. Eh, nemuseli bychom tím eh, se tolik zamě, zaměřovat, mohli bychom se zaměřovat úžeji, tedy na jiné prvky těchto výročních zpráv. Pokud mohu, ráda bych se zmínila ještě o jiných věcech, ohledně eh, oprav a eh, vratek, tedy zpětně vyžadaných prostředků, pořád ještě eh, jsou součástí důvěry prohlášení o věrohodnosti účtu. A je zapotřebí, abychom se tomu dále věnovali ve follow-upu. Co se týče přerušení a pozastavení plateb, je zajímavé poznamenat, že téměř jedna pětina takovýchto prostředků je nyní nějak přerušena. To znamená, že když znovu eh, začnou ty platby, bude to znamenat eh, velký objem pro druhou polovinu finančních perspektiv, protože všichni budou mít pořád ještě právo využít ty prostředky, které jim byly původně určeny od začátku což jasně bude navyšovat eh, chybovost, riziko chybovosti za takovýchto situací. Takže na jedné straně je absolutně jasné, že je třeba pozastavit a přerušit eh, platbu v určitém případě a na druhé straně třeba si uvědomovat možná eh, rizika a jsem přesvědčena, že komise o těchto rizicích ví. Ohledně nástrojů finančního inženýrství komise už přijala určité kroky zaměřená na zlepšení výkaznictví, ale poměrně těžko lze pochopit, eh, jak jak, eh, jak to otestovat ještě předtím, než se to implementuje. Každoročně jsme viděli eh, ty samé chyby nebo podobné chyby a viděli jsme, že eh, potenciálně mohou vznikat nové velké problémy. I revolvingový úvěr je určitou pomocí, ale je tu veliké riziko pro případ, že tyto prostředky nebudou správně řízeny a nebudou Eh, správně eh, distribuované, zpravovány. Ještě jedna věc se eh, objevila v těch písemných zasech na komisi, ale nednes té diskuzi ohledně energetiky a dopravy a fondu soudržnosti. To je věc, která byla tedy podána písemně, ale dnes se o ní nehovořilo, takže bych ráda řekla, že Eh, účetní dvůr eh, přeskupuje jednotlivé činnosti buď na základě vašich požadavků, anebo na základě rizikovosti. To je pro nás velice důležité. A to proto, abychom viděli, jak se mění profilo eh, riziko v celém rozpočtu. Pro nás je velice důležité identifikovat, kde mohou být rizika a být schopni vám ukázat bez jakékoliv dvojznačnosti naše zjištění v auditu. Takže soudržnosti eh, týkající se eh, dopravy energetiky jsme viděli, že tu je podobná úroveň eh, rizika, týká se velkých infrastruktur často. Účetní dvůr dal tyto politiky dohromady a využívá tedy vzorků tak, aby abychom byli schopni přijmout nějaký společný závěr, protože tady se jedná o společný eh, rizikový model u obou dvou těchto odvětví, proto jsme to tady mohli dát dohromady. Pokud o to eh, financování soudržnosti eh, odstraníte tedy tyto dvě oblasti, tak uvidíte, že eh, se tam mnoho nemění. A doufám, že nadále takto budeme muset spolupracovat při přeskupování těch eh, skupin politicky. Pan zpravodaj? Děkuji mnohokrát. Ono, víte co, těch chyb je tady tolik všude, že je těžko eh, říci, na které se člověk má zaměřit. Ale začněme tím eh, předběžným financováním. Já jsem se tímto tématem v oblasti soudržnosti nechtěl původně vůbec zajímat, Eh, protože to je oblast, eh, na kterou jsme pišni do značné míry, ale když se eh, podíváme na financování předem v oblasti soudržnosti, tak vidíme, že stávající situace v členských státech vytváří poptávku po tom předfinancování, ale takovéto platby v oblasti soudržnosti, to je přece ještě větší problém obvykle se musíme zabývat problémem Eh, v situaci, kdy někdo, kdy někdo eh, neplní své úkoly a tam máme to postržení a přerušení plateb, ale když hovoříme o přeruše, přerušení poz, eh, nebo pozastavení plateb v oblasti předběžného financování, tak to už je přece úplně něco jiného. Na druhou stranu si myslím, že máte pravdu v tom, že přerušení a pozastavení pladeb je součástí našeho arzenálu zbraní, tak říkajíc, možná je teď v našem zájmu pochopit, jak, ti, jak tyto nástroje můžeme používat jak to ovlivní míru chybovosti. A proto je důležité zaměřit se na ERDF na jednu stranu, kde eh, vidíme velké množství přerušených pladeb, ale nevidíme tolik pladeb pozastavených. V Evropském sociálním fondu máme pozastavené platby, a vidíme zde různou míru chybovosti. Možná, že tedy minimálně my potřebujeme pochopit, jakým způsobem využívání těchto prostředků ovlivňuje míru chybovosti, protože konec konců máme dvě otázky. Buď máme ty správné nástroje a nepoužíváme je dost, anebo ty nástroje vůbec nemáme a my musíme pak přijít s něčím, co vám dáme k dispozici pro efektivní boj s těmi problémy, které máme. A právě proto se tolik zajímáme o to, jakým způsobem využíváte pozastavení a přerušování a poté opětovné eh, eh, spuštění pladeb. A poté eh, něco k panu Tabernovi. Bylo velice zajímavé vyslechnout si vaši prezentaci týkající se finančního rizika Eh, a týkající se garancí eh, vůči členským státům, eh, které mají potíže. Na jednu stranu vaše prezentace byla ujišťující v tom smyslu, že máme všechno pod, máme všechno pod kontrolou, protože podrobnosti evidentně zvládáte a faktem je, že to není nějaká obrovská částka těch 64 milionů na druhou stranu však eh, potvrzujete, že riziko existuje, což je pro nás důležité. Eh, já mám takový dojem trošku, že se věci ještě zhorší, než se začnou zlepšovat. Eh, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že je důležité toto bedlivě sledovat i do budoucna. A jak víme, komise nemá nějaké nevyčerpatelné bankovní konto, takže i malé částky mohou mít důležitý dopad. Takže, jak říkám, svým způsobem jste mě ujistil v tom, že situaci sledujete, což je pro mě jednoznačně dobrá zpráva. Zároveň si však myslím, že toto budeme muset i nadále sledovat, právě z toho důvodu, jak říkám, protože věci se pravděpodobně ještě zhorší, než se začnou zlepšovat a pokud bychom měli nějaké nekonečné konto, tak bych si tolik starostí s tím určitě nedělal, to mi věřte. A, no, a to jsou v podstatě mé, mé dojmy eh, v tuto fázi, tu, tu, eh, tu věc o těch výhradách, tu už jsme řešili, možná, že se k tomu budeme muset ještě vrátit. Já nevím, jestli toto měly být otázky nebo závěry, to možná nechám k posouzení někomu dalšímu. Eh, děkuji, říká pan předseda. Eh, závěry samozřejmě učiníme, eh, proběhne ještě další kolo diskusí, samozřejmě nás navštíví ještě ostatní komisaři a poté také zpráva Belčitis, eh, Balčitis je velice důležitá. Děkuji za důkladnou podrobnou rozpravu s mnoha otázkami. Některé otázky se objevují znovu a znovu. Myslím si, že se jedná o krok správným směrem v oblasti absolutoria. Tímto tedy můžeme uzavřít. Dobrá, děkuji kolegové, děkuji vám za komentáře, připomínky a nyní se posuneme ke zprávě z vlastní iniciativy pana Balčitise, což je bod číslo 5 na vašem pořadu jednání. Ochrana finančních zájmů společenství, boj proti podvodům, výroční zpráva za rok 2010. Pane komisaři, máte slovo, prosím o váš úvod. Děkuji vám eh, mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím být co nejstručnější při představení této zprávy. Je mi velkou ctí moci při této příležitosti představit výroční zprávu komise týkající se ochrany finančních zájmů Evropské unie, boj proti podvodům, což je takzvaný článek 325. Tato zpráva nastínuje opatření přijatá komisí a členskými státy v roce 2010 na prevenci, detekci a e, vypořádání se s nepravidelnostmi a podvody. Eh, statisticky se zde podává přehled všech zjištěných případů ze strany Komisa členských států z roku 2010, eh, včetně případů, kde je podezření na podvod. Rovněž jsou zde poskytnuty podrobnosti eh, ohledně možností zpětného získání finančních prostředků EU. Nakonec zpráva nastínuje doporučení na vyšší ochranu peněz daňových poplatníků v Evropě. Letošní zpráva obsahuje zvláštní část týkající se rizika dvojitého financování v oblasti politiky soudržnosti, což souvisí s dřívějšími požadavky ze strany parlamentu. Více podrobností na toto téma naleznete v pracovním dokumentu komise týkající se provádění článku 325 členskými státy, který je eh, přílohou této zprávy. Příští rok v rámci tohoto oddílu budeme podávat informace ohledně řídících kontrolních strategií a opatření přijatých v oblasti politiky soudržnosti, což bude prvním krokem v rámci reakce na požadavek parlamentu týkající se detailní analýzy strategií a opatření připravenými jednotlivými členskými státy. Kromě pracovního dokumentu komise týkající se nepravidelností zaznamenaných v roce 2010, zde máme dv, ještě dva pracovní dokumenty komise, které jaksi ještě e, podporují informace obsažené v této zprávě. Jeden z nich se zabývá podrobnostmi o členských státech a jejich příspěvcích k této zprávě a ten druhý podává přehled o následných akcích v členských státech, pokud jde o doporučení formulovaná v předchozí zprávě komise. Pokud jde O nálezy a hlavní statistické trendy letošní zprávy chci zdůraznit následující. Eh, jednak eh, celková čísla za rok 2010 nám ukazují, že počet nepravidelností se zvýšil v podstatě ve všech sektorech. Eh, nejvýraznější zvýšení bylo v oblasti politiky soudržnosti. V této oblasti počet eh, nepravidelností se zvýšil na 7062 v roce 2010 v porovnání se 4737 případy v roce 2009. Odhadovaný finanční dopad těchto nepravidelností se zvýšil na 3,15 celkových, eh, celkových prostředků v tomto sektoru v roce 2010 eh, v porovnání s 2,44 v roce 2009. Zvýšení v sektoru zemědělství a přímých výdajů bylo mnohem menší. V oblastech eh, předpřístupových fondů a tradičních vlastních prostředků se počet nepravidelností snížil. Rovněž celkový finanční dopad eh, těchto, eh, těchto ne, ne, nepravidelností zjištění v kontrolních systémech se zvýšil, a to jak v oblasti výdajů, tak v oblasti příjmu. Eh, hlavní důvody jsou dvojí. Jednak cyklický charakter programování fondů soudržnosti, zejména ukončení prováděcího období 2000 až 2006. A za druhé, Celkové zvýšení objemu a rychlosti reportingu ze strany většiny členských států na základě provádění, e, provedení zlepšeného systému reportingu, který je známý jako IMS, Irregularities Management System. Tím pádem e, není, nutně, e, není nutné považovat toto zvýšení za negativní. Druhý bod, který chci zdůraznit, je to, že odhadovaný finanční dopad případů podezřelých, eh, podezření na podvod v oblasti výdajů se zvýšil na, ze 180 milionů v roce 2009 na 478 milionů v roce 2010. Přes toto e, obecné zvýšení poznamenáváme, že některé členské státy i nadále e, poskytují velice nízké cifry, pokud jde o podezření na podvod. Tyto členské státy byly vyzvány k tomu, aby poskytly zprávu o svých řídících kontrolních systémech v oblastech, kde je vysoké riziko podvodu a nepravidelností. E, třetí věc, kterou chci zmínit, se týká zpětného získávání finančních prostředků za tento rok. V tomto ohledu jsme dosáhli pokroku. Ehm, celkově se jedná o více než jednu miliardu euro ehm, částek spadajících do oblasti nepravidelností, které se nám podařilo získat za rok 2010. Nicméně eh, zejména do oblasti zpětného získávání eh, finančních prostředků na předvstupní fondy je potřeba zvýšit. Eh, pokud jde o udávané důvody, eh, neleží nám na srdci ani ten trend eh, letošní zprávy, nicméně je potřeba se obecně zlepšit. Proto jsme podnikli dodatečná opatření, která zvýší ochranu finančních zájmů Evropské unie a s vaším dovolením budu jmenovat pouze ty hlavní. Jednak komise doporučila, aby všechny členské státy používaly systém IMS tak, aby vylepšili svůj systém reportingu. Za druhé, komise přijala několik iniciativ v oblasti politik na posílení boje proti podvodům, což zejména zahrnuje eh, pozměněný návrh zaměřený na reformu základních pravidel spravujících aktivity systému OLAF, což bylo přijato v březnu 2011. Dále zde máme eh, sdělení ohledně eh, protipodvodové strategie komise CAFS a e, komuniké ohledně ochrany finančních zájmů Evropské unie v rámci trestních zákonníků a v rámci administrativních, e, e, investigativních, administrativních šetření. Těšíme se na souvislou a plodnou spolupráci s Výborem pro rozpočtovou kontrolu zde v parlamentu a jako v minulých letech jsme připraveni spolupracovat s vámi na ochraně zájmu daňových poplatníků v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pane komisaři, za tento příspěvek, za představení výroční zprávy o ochraně finančních zájmů společenství boď proti podvodům. Nyní se hlásí pan Balčitis jako zpravodaj a poté kdokoliv další se bude hlásit o slovo, dostane příležitost. Jsou ža- další žádosti? Dobrá, pan Balčitis. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, chtěl bych poděkovat panu komisaři, že přednesl tyto informace, které se týkají boje proti podvodům. Eh, už jsme to eh, řešili v té předešlé otázce. Jsou zde otázky, které jsou do jisté míry také spojeny s touto zprávou a s obsahem této zprávy. Takže Nebudu hovořit o jednotlivých eh, číslech, které byly uvedeny panem komisařem, to jsou v podstatě podrobnosti, nicméně bych spíše eh, chtěl hovořit o svých praktických zkušenostech v dané oblasti. Pokud eh, se podíváme na krátkodobý výhled, tak jak říkal pan komisař, můžeme říci, že došlo k určitému pokroku a můžeme říci, že komise vyvinula určité úsilí aby se situace zlepšila. Ale v roce 2012 se, myslím, vrátíme opět ke stejné otázce, vrátíme se ke stejným problémům, protože členské státy eh, neposkytují věrohodné informace a také platby vlastně vymáhání těch daných částek eh, se nedostanou na tu patřičnou úroveň ze strany členských států. A také musíme implementovat patřičný legislativní text a možná dvě miliardy euro v podstatě nebudou eh, inkasovány zpět do konce roku 2012. Proč tento systém členské státy v podstatě dříve měly velice přísné podmínky, které byly uplatňovány společenstvím a e, členské státy musely naplňovat patřičné požadavky a dělali to na základě strategických orientací a také to dělali na základě svých vlastních vizí. V podstatě tady nebyla homogenita a různé státy vytvořily různé systémy. Čili potřebujeme mít patřičnou vůli, aby došlo k určité synergii, homologizaci. A komise říká, že není situace dobrá, také velice těžko můžeme danou situaci měnit, máme málo času, ale dnes přišla ta chvíle, abychom Eh, tuto situaci začali skutečně řídit, protože nemůžeme vysvětlit, jak to, že se nám nedaří vymáhat zpět tak ohromné částky. Od loňského roku se snažíme zjistit, proč míra absorpce je tak nízká. Nemáme patřičné informace, abychom dnes na tuto otázku mohli odpovědět. Máme ovšem informace, které jsou uvedeny v mé zprávě, kterou jsem nedávno předložil. Zde zmiňuji několik bodů, několik opatření, které by mohly vést ke zlepšení odpovědnosti. V tuto chvíli členské státy jsou v podstatě sami odpovědné za nesrovnalosti a za částky, částky, které musí být eh, zpětně uhrazeny, které nebyly uhrazeny, ale má svou odpovědnost také komise právě v dané oblasti. Pokud eh, je Evropská komise za tuto oblast také zodpovědná, tak by měla mnohem efektivněji požadovat právě patřičné informace ze strany členských států. Některé členské státy odhadují, že musí poskytovat více informací a to znamená, že jejich statistické údaje eh, budou pod negativním vlivem ale je jasné, že celá řada členských států prostě neposkytuje dostatečný počet informací, takže to je zcela jistě jejich odpovědnost a také tato odpovědnost by nám měla umožnit zlepšit daný systém a měli bychom mít dobrý systém nejen na straně komise, ale také na straně členských států a náš výbor by se měl toto otázkou zabývat. Před několika dny jsem se setkal eh, s hlavním představitelem OLAFu a OLAF má službu, která eh, sbírá informace o nesrovnalostech, o podvodech, ale bohužel mají jeden problém a to je spolupráce. Spolupráce, která je nedostačující s OLAFem a s jednotlivými členskými státy. Možná to zopakuji, ale chtěl bych říci, že v Litvě je pět různých orgánů, úřadů, které vlastně sbírají úplně stejné informace. Daná struktura eh, je plná nejrůznějších eh, podvodů. Máme tady například celní službu, která se tím zabývá, potom daňový úřad a jednotlivé tedy nejrůznější úřady mají nejrůznější informace a bohužel mezi sebou také vzájemně nespolupracují. Já si myslím, že tato situace není ojedinělá, nejen tedy v Litvě, ale myslím si, že podobná situace bude panovat i v jiných členských státech. To je tedy důvod, proč je zapotřebí řešit situaci. Je tedy důležité, aby OLAF měl přístup k informacím, které vlastní tyto jednotlivé úřady a orgány. To potom umožní OLAFu, aby ověřil dané informace, aby měl také přímý přístup k těmto informacím a, a e, potom OLAF může e, klást mnohem více dotazů. Členským státům může se ptát, proč jste neposkytli tyto nebo ony informace. A proč se nám nedaří vymáhat ty částky, které jsou splatné. Hovoříme o demokratických státech, kde vše náležitě funguje, nicméně soudní systémy jsou odlišné a soudy na národní úrovni bohužel nedělají to, co by měly. Takže co se týče nyní absorpce, tady dochází k pozitivní změně, nicméně bychom měli také jak si zrychlit jednotlivé postupy protože hovoříme o modernizaci systému kupní eh, veřejných zakázek. V podstatě Evropský parlament již o tom hovořil, nicméně tento nový systém musíme zavést co možná nejrychleji. Členské státy mají již jisté zkušenosti, které nabili v této oblasti, co se týče veřejných zakázek a je důležité, abychom právě i v této oblasti eh, se zaměřili na ten lidský faktor, na ty lidské chyby a abychom měli patřičný informační systém, který by zcela jistě situaci zlepšil. To by také usnadnilo život těm, kteří používají tento finanční systém společenství. Chtěl bych říci, že jsem pro to opatření, které se zabývá otázkou zemědělství a těch vymáhání částek z 50% úrovně. Co se týče jiných sektorů, kde také používáme finanční prostředky z společenství, například eh, fond soudržnosti, strukturální fondy, ty jednotlivé lhuty musí být zkráceny. Dva roky nebo čtyři roky místo osmi let Měli bychom tedy začít tímto zkracováním lhut. Zcela jistě v budoucnosti bychom měli také jasně definovat pravomoci OLAFu. OLAF má svůj vlastní systém a OLAF by měl mít možnost jasně identifikovat jednotlivé nesrovnalosti. A co se týče nás, měli bychom jasně definovat pravidla pro vymáhání Eh, částek, které jsou splatné na úrovni členských států, ale také na úrovni celého společenství. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pane Balčitisi, paní Gresle a potom pan Smarkakis. Ještě někdo si přeje promluvit? Paní Gresle. Děkuji. Eh, já bych se chtěla zeptat na pár věcí, kterým jsem moc nerozuměla. Jednak eh, ve zprávě se hovoří o tom, že ty nepravidelnosti a jejich počet se zvýšil, ale že to je přesto úspěch, protože je dobře, že se takové věci hlásí. A pak se tam dále říká, že komise je ráda, že máme zde, že by byla ráda, kdyby zde bylo snižující se počet těchto nepravidelností, tak mně to není jasné, jak to tedy je správné. Potom ty předpřístupové pomoci, eh, tady nám eh, dělají starosti ty nižší zpětně získané částky, eh, Bulharsko, Turecko, Litva, Slovinsko a další státy Například eh, pak jak máme to zpětno získávání Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, tam je to zhruba 20%. Eh, eh, jak to vysvětlujete, toto nízké procento u některých těchto věcí a co dělá komise pro to, aby se to zvýšilo? Já si myslím, že musí být naprosto jasné, že zkrátka kdo ne, nedodržuje pravidla, nedostane peníze. Já si myslím, že to je sdělení, které se celosvětově chápe i bez tlumočení, když jsme tak u toho. A já si myslím, že tento vztah tady zkrátka zatím nefunguje a je to špatně. Teď, pokud jde o ten systém, eh, co se nahlašuje? Eh, tady je tedy samozřejmě rozhodující otázka, jaký systém použijeme. Ale eh, pokud jde o ten systém IMS, Irregularities Management System, v rámci oblasti soudržnosti, tady vidíte, tady říkáte, že u u, při, při vydání zprávy zde byly stále nesrovnalosti, zejména v otázce Irsko-Španělsko-Francie. E, jak se toto změnilo v mezidobí v otázce Španělska, Francie a Irska? E, zde, zazněly zde nějaká slova o tom, že někdo nepracuje tak, jak by měl. Já se chci zeptat, jestli došlo k nějakému pokroku toto 29. září a co děláte, případně proto, abyste donutili tyto členské státy ke spolupráci, jestli máte nějaké nástroje. To byla ta třetí otázka. Čtvrtá otázka, výdaje v oblasti zemědělství. Zde hovoříme o Francii, Španělsku, Velké Británii a Německu. Ehm, zde máme hodně nízké procento těch podezření na podvody a nesrovnalosti ve Francii, to za, za rok 2010, myslím, snad dokonce úplně chybělo. Ehm, souvisí to s tím nízkým počtem nahlášeným případů? Ehm, protože možná, že v oblasti zemědělství bychom tím pánem museli udělat ještě nějaké další, eh, další kroky, když ani nemůžeme určit tu základní hodnotu. Ehm. <clears throat> A eh, Potom eh, to, co jsme měli eh, od roku 2007, to, co eh, parlament tedy považuje za svou srdeční záležitost, to znamená to dodržování těch nařízení v oblasti rozpočtu. V souvislosti s OLAFem můžeme stanovit nějaké dosavadní, dosavadní zkušenosti v, s ukládáním dat v, v rámci členských států. Děkuji. Děkujeme Ingeborg. Pan Silakakis. Děkuji, pane předsedo. A děkujeme také vám, pane komisaři. Vidíme, zde dochází ke zlepšení v tom, že se odhaluje více nesrovnalostí, nepravidelností, Eh, některé z nich jsou důsledkem cyklického vývoje a některé z nich eh, považujeme za eh, výdobytek lepšího správního systému. Celkově souhlasím s tím, že k pokroku k zlepšení dochází, ale politicky to si musíme uvědomit, že nejsme situaci, ve které jsme byli před lety 2010-2011, protože vzhledem k, té, k tomu úspornému období, do kterého vstupujeme, se úroveň tolerantnosti našich občanů výrazně radikálně zmínila. A to jak v těch silných ekonomikách, v těch čistých plátcích, které, což jsou země tedy, které pomáhají ostatním, tak u těch čistých příjemců, u těch slabších ekonomik, kde dochází k opravdu drastickým škrtům a úsporám. Takže eh, co je potřeba? Eh, zkrátka je potřeba začít pracovat na úplně jiné úrovni, protože i v oblasti boje proti podvodům se zkrátka požadavky dramaticky změnily. Problém je, že pracujeme na základě dat z členských států a způsoby, jakým se pracuje v členských státech, často nejsou symetrické, velice často dochází k velkým nerovnováhám. Eh, ale my naopak používáme jednu metodu a jeden, jeden postup pro všechny. Což znamená, že mnoho věcí zůstane nezměřených. Eh, my říkáme, eh, že jsme se zlepšili nebo že jsme nezlepšili, ale vlastně vůbec nevíme, jaké, jaká chybovost se zde objevuje, nemáme dobré měřící nástroje a vzhledem k tomu, že vlastně nemáme možnost měření, tak nevíme, jestli se ve výsledku zlepšujeme nebo z, z, zhoršujeme. Tady v té šedé oblasti mezi těmi oběma extrémy, kde to je jasné, což je samozřejmě. Takže potřebujeme i daleko více iniciativ v této oblasti eh, ze strany komise, a to proto, že nesprávné užívání evropských peněz není dobré pro ty členské státy, které jsou v tom angažovány. Není to dobré ani pro ty občany těch států. Bylo to velice destruktivní v některých případech. Já jsem ze země, kde problémy máme. Je to destruktivní, zejména pokud jde o vztah lidí k veřejnému životu a destruktivní ve smyslu nakládání s daňovými záležitostmi, s fiskálními záležitostmi, což znamená, že potřebujeme daleko vyšší míru angažovanosti ze strany komise, aby se snížila chybovost. Děkuji. Danky. Eh. Děkuji. To je opět spousta otázek na pana komisaře. Možná na některé nestihnete odpovědět, budete muset poskytnout posléze písemnou odpověď, ale pokuste se učinit se ve vašich silách. Ano, pokusím se něco zhrnout eh, z těchto otázek. Co se týče eh, otázek pana zpravodaje, některé z jeho dotazů se zabývají zásadními tématy, kdo je za co zodpovědný. Například. Velmi důležité podle mne je to, abychom se neodstli v situaci, kdy všechna zodpovědnost bude naložena na bedra komise a členské státy si budou moci dělat, co by si přáli, protože především je to zodpovědnost členských států ve sdíleném řízení zajistit, že peníze budou vynaloženy správně. To je rozhodnuto, tak to má být podle právních norem a tak se mají chovat. A budu v tomto značně striktní a už jsem oznámil členským státům, které eh, dostatečně dobře neplnily eh, tyto podmínky, eh, že je třeba jednat, protože by nám nestačilo, kdyby komise byla pětkrát nebo desetkrát větší. Je jasné, že Evropská unie je velice komplexní organismus a členské státy musí mnohem lépe vědět, co se na místě děje. Takže velká část zodpovědnosti by měla být na bedrech členských států a také jsem přesvědčen, že prostřednictvím zlepšení, na něž nyní pracujeme, eh, paní Gresle, s nařízením o OLAFu a implementací nových strategií eh, boje proti podvodům. Žádali jsme všechny generální, všechna generální ředitelství, aby připravila své vlastní strategie boje proti podvodům věnujeme pozornost eh, také prevenci podvodům. A proto jsem přesvědčen, že toto nám poskytne dostatečné výsledky. V následujícím roce pak přijdeme s legislativním návrhem, který eh, se bude týkat ochrany finančních zájmů společenství a trestního práva. Takže v rámci eh, ustanovení Lisabonské smlouvy budeme moci jednat tedy v plném rozsahu a eh, výrazně tímto posílíme také zodpovědnost členských států. Co se týče tedy legislativní práce, neustále postupujeme vpřed značným tempem a ty texty předložené komisí doufám, že budou přijaty radou a parlamentem. Co se týče nízké úrovně eh, zpětně vymožených eh, částek, musím říct, že když jezdím po členských státech, diskutuji a také veřejně prohlašuji, že tu jsou eh, problémy s navracením eh, neoprávně vyplacených částek. Jsou to určité nástroje, například při návštěvě Bulharska, Rumunska jsem takto učinil i veřejně. Olaf samozřejmě vyvíjí eh, tlak na to, aby docházelo nebo aby se prováděly ty, to vyplácení neoprávněně proplacených částek. Ale peníze jsou tedy vynaloženy na straně příjemce. A pokaže není tak snadné peníze okamžitě získat zpět, protože bychom toho příjemce mohli dovést k bankrotu a je tedy zapotřebí eh, k navrácení částek přistupovat eh, s péčí a z objektivních důvodů někdy dochází tedy k navracení částek eh, pomalu, ale pokud eh, tento postup není objektivní, tak eh, zase vyvíjíme tlak na členské státy. Co se týče systému zvládání nesrovnalostí IMS, je implementován podle mých informací tato opatření už jsou implementována. Všechno je tedy napojeno už na tento systém zvládání nesrovnalostí, takže od příštího roku bychom měli mít zprávy o využívání eh, systému. Je třeba zajistit samozřejmě, že eh, kvalita eh, toho reportingu nebo nedostatečného poskytování informací protože na to poukazuji v té zprávě. Čím lepší eh, informace Eh, tedy máme, tím lépe pro nás, ale čím méně informací máme z těchto eh, zpráv, eh, tak to může ukazovat na to, že něco v celém systému není úplně v pořádku a proto se zaměřujeme také na diskuzi s těmi členskými státy, které oznamují velice nízkou velice nízké, nízké procento detekce nesrovnalostí anebo podezření na podvody protože třeba také brát v úvahu tu chybovost, na kterou poukazuje účetní dvůr. Účetní dvůr mm, činí určité odhady, a zakládá e, svá čísla ne přímo na konkrétní zprávě, ale na odhadu, který provádí. Takže ideálně by to e, ta úroveň nesrovnalostí se měla velice blížit e, chybovosti zjištěné účetním dvorem, což by ukazovalo na to, že výkaznictví těch členských států opravdu informuje o všem, co se děje v jejich zemi. To si myslím, že je velice důležitý prvek. Co bylo tou poslední otázkou? to byly databáze, OLAF v současné době využívá především IMS, veškeré údaje, tedy, které se dostávají k OLAFu, podle těch jednotlivých eh, definicí popisků mm, v IMS jsou jasně označeny. Eh, v přestupní oblasti, eh, tedy v oblasti financování přestupní pomoci, je to ještě informace poskytovaná na papíře. To je tedy stávající situace. Naším cílem je, abychom přešli k elektronickým zprávám i v této oblasti. Děkuji. Eh, Děkuji. Tím bych eh, tedy rád ještě předal slovo panu zpravodaji, aby ukončil tuto diskusi. Budu velice stručný. Chtěl bych eh, poděkovat panu komisaři který byl velice otevřený, odpověděl na všechny otázky, především tedy na ty, které se týkaly odpovědnosti ze strany komise. Podám své návrhy, uvidím také, jaké bude stanovisko mých kolegů z Evropského parlamentu. Věřím, že komise by měla využít svého práva boje proti podvodům. Je to stejné právo, které má také v oblasti konkurenceschopnosti a měla by je využít v konkrétních případech, například pro OLAF, který by měl provádět nejrůznější šetření, získávat tyto informace, takže vidíme, že členské státy nejsou někdy tak pilné a prostě neposkytují ty informace, které mají. Chtěl bych eh, možná odložit předložení své zprávy, protože se jedná o velice důležitý dokument. Chtěl bych ho předložit 4. ledna, to znamená hned po vánočních prázdninách. Je to vždy trošku složité období, takže bych byl rád, abychom se vrátili k této zprávě později. Na závěr bych chtěl všem popřát pěkné vánoční svátky. Doufám, že v budoucnosti zlepšíme svoji práci a budeme také lépe bojovat proti veškerým podvodům v rámci Evropské unie. Já still you Děkuji mnohokrát. Ještě máte nějaký dotaz? Ne, takže děkuji, vážení kolegové, děkuji panu Balčitisovi. A co se týče jednotlivých lhůt, já myslím, že bychom to měli projednávat na 24. ledna. Možná jste um, předběhl veškerá přání, protože máme ještě schůzi 19. a 20. 12. Takže v tuto chvíli bych chtěl poděkovat panu komisaři, že s námi strávil skutečně celé dopoledne. Chtěl bych poděkovat také jeho pracovníkům a sejdeme se velice brzy. Takže děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme k poslednímu bodu na pořadu našeho dopoledního jednání. Je to bod číslo 6, je to v podstatě zpráva z naší návštěvy Gadaraš ve Francii, eh, kde se řeší projekt ITER. Víte, že tento projekt eh, je ve Francii, máte k dispozici celou řadu nejrůznějších dokumentů, které jsou, myslím, užitečné. Co je ale důležité, jsou závěry. To je na stránce 11 a 12 v tom anglickém textu. A v podstatě v těchto závěrech je uvedeno, že většina účastníků eh, představovala tedy členy eh, našeho výboru, také rozpočtového výboru a v obou případech tito poslanci dali pozitivní hodnocení projektu ITER, protože si myslí, že přináší přidanou hodnotu. Financování by tedy nemělo být ani zastaveno, ani přerušeno, ale měli bychom to dělat za velice konkrétních podmínek transparentnosti a také bychom měli mít adekvátní informace, co se týče rozhodnutí. Měla by být vytvořena cestovní mapa a také bychom měli mít hodnocení nákladů v určité fázi. A pravidelně by měly být vypracovány zprávy o potřebách daného projektu, ale zcela jistě musíme zajistit naprostou transparentnost, musíme zajistit interní audity, poskytnout veškerou dokumentaci, čili já nebudu číst eh, ty jednotlivé body, které jsou zde uvedeny, ale většina, valná většina kolegů hodnotila tento projekt velice pozitivně, co se týče zelených. Potom tam byly také zástupci GUE, nevládních organizací. jediní, tedy zelení měl určitou výhradu. Nicméně eh, Výbor pro rozpočet eh, přijal patřičné rozhodnutí a bude to předáno našemu eh, výboru, abychom zajistili finanční prostředky na léta 2012 a 2013. Máte někdo nějakou otázku, anebo můžeme pouze tedy přijmout tento dokument a uvedené závěry? Mohu tedy získat váš souhlas? Ano, všichni souhlasí. To znamená, eh, že Nyní je to veřejná, eh, tedy oficiální zpráva, co se týče naší návštěvy do Kararaš. A naše další schůze se bude konat 19. a 20. prosince. Byl bych rád, abyste prokázali určitou kázeň, abychom měli také dostatečný počet poslanců, protože budeme probírat velice důležité body. Pan Majštáte, ředitel Evropské investiční banky nás eh, navštíví, bude to jeho poslední návštěva, bude odcházet do penze, takže skutečně 19. a 20. bychom měli mít maximální účast ze strany poslanců. Pokud nemáte nic do bodu různé, tak bych rád eh, ukončil veřejnou část našeho zasedání a požádal bych všechny, kteří se neúčastní schůze koordinátorů, aby nás eh, co možná nejrychleji opustili, abychom mohli mít eh, zasedání koordinátorů za zavřenými dveřmi.